dimineața good morning um, <clears throat> before we start the discussion Dámy a pánové, dobré ráno. Začínáme dnešní diskuzi a jestli dovolíte, tak rumunsky několik oznámení. Nejprve je to rozhodnutí několika výborů, pokud jde o interinstitucionální jednání a jejich zahájení, tak jak bylo oznámeno v úterý 15. ledna. Předseda neobdržel žádné žádosti ohledně hlasování v parlamentu na základě článku 69 odstavec 2. Ekon a ITRE tudíž mohou zahájit jednání. Toto bylo oznámení ze strany předsedajícího. A nyní se dostáváme ke krátkým prezentacím u dvou zpráv. Nejprve je to zpráva pana Durána ohledně diferencované integrace. Prosím, zpravodaj má slovo. Euh, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko za to, že jste mezi námi. Cítím se tady méně opuštěný a skutečně mě to zahřálo na duši. Chtěl bych eh, nejprve poděkovat zástupcům výboru AFKO. Děkuji všem, kteří se mnou spolupracovali, zejména děkuji panu Žoregimu, který nejenže spolupracoval na této zprávě, ale eh, také spolupracoval v druhém eh, rámci, protože toto navazuje na eh, práci komise v rámci scénáře, který pan Juncker představil zde v těchto eh, prostorách eh, a je zřejmé, že tomu všemu jsme nakloněni, to znamená, chceme podpořit Evropu, která kráčí vpřed a umožňuje pokrok těm, kteří si ho přejí. V této logice také představujeme tuto zprávu. V tuto chvíli zažíváme velmi mimořádné okamžiky pro Evropskou unii. E, máme zde Brexit, je to samozřejmě e, složité pro občany a je e, zde nebezpečí, že bychom mohli mít Evropu několika rychlostí. Někteří by se mohli dostat do Evropy druhé a nebo i třetí třídy. Takže tomu se snažíme vyhnout všichni společně Eh, chceme čelit této výzvě a tady se otevírají různé eh, cesty eh, v rámci smluv. Jsou tady také návrhy do budoucnosti. Pokud jde o smlouvy, tak tady klademe důraz na to, aby se přestávaly používat takové ty různé eh, doložky opt-out. Chceme eh, tedy toto upravit. Primární právo musí platit pro všechny stejným způsobem a pokud chtějí přijít eh, noví členové, tak buď budou dodržovat primární právo, anebo tady budou dodržovat logiku partnerství. Primární právo musí platit pro všechny státy. Nesmí tady být různé úrovně, různé typy států, pokud jde o užívání práva. Dále si přejeme, aby Evropská unie jasně stanovila hodnoty a základní, eh, aby, je dodrž, aby byly dodržovány základní práva a hodnoty a není možné ustupovat od těchto základních práv. A dále, pokud jde o možný vývoj, přáli bychom si, abychom v Evropské unii vytvořili pilíř práv sociálních, environmentálních i ekonomických, které by umožnili, aby Evropská unie byla eh, skutečným, aby měla skutečný eh, soubor těchto základních hodnot a práv a aby na tomto základě pokračovala dále. Je důležité, abychom se postarali o to, aby Evropská unie kráčela vpřed, jednala jednotně a je důležité, abychom neměli Evropu různých rychlostí a tříd, ale aby ti, kteří si přejí pokročit vpřed, měli možnost. Děkuji. A děkuji panu Lajnenovi. Takže a nyní se dostáváme do části Catch the Eye. Dva kolegové se přihlásili o slovo. Pan Marias je prvním, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já jsem se chtěl zmínit ohledně záležitosti, o které diskutujeme dneska dopoledne. Je to velice zajímavá záležitost. Ovšem, jak vidíme, není nás zde moc integrace. Integrace samozřejmě je v Evropské unii diferencovanou záležitostí. Máme zde například Schengen nebo eurozónu pouze některé země se zúčastňují těchto aktivit a jiné země mají možnost výjimek, určité protokoly zde rovněž vidíme, například Dánsko nebo Irsko, které právě těží z těchto možností diferencované spolupráce, čili ta možnost pokročit v této oblasti v různých eh, aktivitách pro jednotlivé země je něčím, co existuje v našich institucích. Čili spíše je to taková otázka politického charakteru, které jsou ty země, jež by chtěli pokročit dále, například v environmentálních otázkách, eh, sociální otázka a tak dále. Ovšem nesmíme zapomínat ani na země které čelí obrovským problémům, například Řecko, které muselo čelit podmínkám memoranda mnoha let a tak dále, nebo různé jiné země, které žijí v jiných konkrétních situacích, že musí řešit a nejsou schopni řešit tyto problémy stejným rytmem, stejnou rychlostí jako ostatní země a právě proto by možná mohly existovat i určité dočasné režimy právě pro tyto země. Děkujeme, pan Epipiteos má slovo jako další. Děkuji za slovo, pane předsedající. Integrace nebo diferencovaná integrace v Evropské unii, to je záležitost, která je obtížná, není to něco úplně jednoduchého, je to záležitost, která je těžko uchopitelná, pochopitelná. Na základě totiž této diferencované integrace některé země v podstatě využívají evropskou strukturu k tomu, aby zde existovala Evropa různých rychlostí, aby zde neexistovala rovnost mezi zeměmi, které jsou poté v silnější pozici a tak dále. To znamená, že některé země skutečně tímto agresivním způsobem mohou postupovat, jiné země zase například zaostávají. Ovšem to mi trošku připomíná eh, George Orwella, a jeho e, zvířecí farmu, kde všichni jsme si rovni, ale některá zvířata jsou si rovnější. Čili ano, tento, to je problematika velice závažná. Je zde ale systém jednomyslnosti. Vidíme, e, že může dojít k určitému oslabení slabších zemí, které nemají takové prostředky a opět bych se vrátil k Orvelovi který říká, že pokud nebudeme reagovat na tento problém, tak my bohužel opětovně budeme žít v roce 1984 a Evropa bude zničena. Takže papen, pane kolego, přijímáte modrou kartu od, kole, od kolegy Leinena? Uh. Pane kolego, vy tady právě říkáte, že, něk- že všechna zvířata jsou rovná, ale některá jsou si rovnější. Tady eh, vlastně, jak si hovoříte o tom, že jsou některé země menší, ale eh, když máme 27 nebo tady dosud 28 členských států, nemůžeme čekat neustále na to, až budou připraveni nebo schopni něco udělat a musíme přece poskytnout možnost některým členským státům, aby se posouvali vpřed tak jak eh, to probíhalo. Od dveře jsou otevřené pro všechny, všechna zvířata jsou si rovná, ale některá jsou rychlejší a proto jsou ta otevřená, ta otevřená dveře. Děkuji, děkuji, děkuji za tento dotaz, pane kolego. My všichni víme, že Evropská Unie má určité principy, určité hodnoty, určité pilíře a tím z těchto pilířů je i rovnost, solidarita a spolupráce. Co to znamená? To znamená, že v této Evropské unii musí být všechny země si rovny a musí spolupracovat, musí kooperovat a ne potřebujeme Evropu, kde ty silnější budou vnucovat slabším určitá pravidla. Potřebujeme určitý model spolupráce, dohod, tak, aby jsme, jsme zde neměli určité prosazování pouze těch velkých zemí a marginalizaci zemí malých. A nyní poprosíme paní komisařku Jourovou. Pane předsedo, dámy a pánové, Toto, tato zpráva je vítaná reakce na eh, materiál komise o budoucnosti Evropy a v podstatě i je to důležité v kontextu summitu v Sibiu. Jak jsme slyšeli, existují různé názory na to, co to je diferencovaná integrace a zdali je to věc dobrá či nikoliv. V některých členských státech je to vnímáno jako pozitivní krok směrem k větší integraci, kdežto v jiných členských státech se má za to, že to rozděluje. Komise ve své bílé knize o budoucnosti EU, jak víte, předložila pět možných scénářů k diskuzi. Scénář 3. To byla alternativa pro to, aby někteří mohli jít vpřed, aby vlastně dali takový, takovou pozitivní dynamiku integraci, kdežto s tím, že samozřejmě vše zůstane otevřené a inkluzivní pro ty, kteří se chtějí pak připojit. Uvidíme, zdali ta dynamika nám pomůže vyřešit výzvy a zdali to povede k větší integraci. Euro, teď, když jsme slavili 20 let, včetně EMU, včetně Schengenu, to jsou všechno příklady tohoto. A za tři roky jsme byli svědky toho, že více a více států se inspirovalo a chce vstoupit do takovéto spolupráce. Já doufám, jsem přesvědčená, že to tež bude platit pro eh, stá, eh, trvalou strukturovanou spolupráci PESCO, protože více než kdy jindy Evropa musí být silná ve světle eh, pozměněného mezinárodního pořádku. Také existují příklady v oblasti justice, mé kompetenci, jako i vytvoření úřadu Evropského prokurátora v roce 2017. To bylo 20 států z 25, protože tři měli opt-out, tedy 20 se dohodlo, že se zapojí do posílené spolupráce a mm, vytvoří tento institut pro boj proti organizovanému zločinu a podvodech na evropském rozpočtu. Od té doby se připojili další a další se určitě připojí ještě do budoucna. Ale diferencovaná integrace to v podstatě je to, to e, jaksi druhá nejlepší možnost, protože nejlepší, ta první alternativa je přece společný standard, společné normy, společná pravidla, která budou chránit integritu a jednotu. A musí to být otevřeno všem, kteří si budou přát se připojit. A právě proto v minulém roce komise e, zahájila a nyní pokračuje v debatě o efektivnějším rozhodovacím procesu v konkrétních politických oblastech, eh, kdy se používají různé ty klauzule typu pasarel, aby to bylo v kontextu a podle stávajících smluv a aby se umožnilo kvalifikované hlasování v oblasti jako zahraniční politika, daňová politika či ekologická politika. A to, tímto se vyhneme různým blokacím a tím se vyhneme tomu, že se nebude muset eh, a tím, že se eh, bude moci používat posílená spolupráce, kdy není, nutné jedno, není nutná jednomyslnost a komise se bude těšit na vaši podporu. Děkuji. Děkuji, děkuji paní komisařko. Tím jsme uzavřeli rozpravu a hlasovat budeme dnes. Jak dobře víte, a nyní přejdeme ke druhé zprávě na programu jednání, což je zpráva pana Lajnena a Jany Tum. Je to zpráva s názvem Strategické šetření veřejné ochránkyně práv týkající se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU. A dám slovo nejprve obom zpravodajům. Čtyři minuty. Jo, Leinen jako první otevře diskuzi. Vážení kolegové, vážené kolegyně, paní komisařko, občané a občanky očekávají, že rozhodnutí a zejména zákony budou pro ně srozumitelné a pochopitelné, tedy že celý postup utváření legislativy bude eh, transparentní. Očekávají to doma v národních státech a očekávají to tím více ještě od Evropské unie, protože Brusel je samozřejmě eh, velmi vzdálený občanům, nebo je jim vzdálenější než národní úroveň a proto potřebujeme právě v Bruselu transparentnější eh, postupy. Tento parlament je otevřeným parlamentem, vše, co děláme, je eh, vysílané, naše zasedání jsou vysílaná, eh, naše setkání jsou otevřená, naše přípravná jednání jsou otevřená. Takže my jsme ten z nejtransparentnějších parlamentů eh, v celém světě a na to můžeme být hrdí. Není to tak ovšem u jiných institucích, třeba na ministerské radě. To je i nadále pro členské státy nebo pro občany taková černá skřínka. Mnohé se děje za zavřenými dveřmi. Sice se eh, mnohé vylepšilo, ale i nadále nejsou naplňovány ty normy, které požadujeme. Je požadavkem, aby i druhá komora, ministerská rada, byla plně transparentní. Nejenom pokud jde o hlasování o legislativě, ale, a o to právě jde, i pokud jde o těch 150 přípravných skupin, které zde fungují a které jsou plně netransparentní bylo vděčným úkolem paní veřejné ochránkyně práv, že se soustředila na tyto úkoly a připravila zprávu, ze které tady nyní vycházíme. My v parlamentu požadujeme plnou transparentnost i eh, v, té, v tom druhém legislativním orgánu na radě. Mají jednat otevřeně, veřejně a i přípravná zasedání by měla být zveřejněna. Krok Eh, tedy ruku v ruce s tím jde eh, i eh, utajování dokumentů, které velmi často jsou označeny známkou limité, tedy utajeno. A v Bruselu ovšem nic takového neexistuje. Každý dokument se dříve nebo později dostane na veřejnost, takže je to um, taková zastaralá konstrukce a ministerská rada by měla pečlivěji vybírat, co je potřeba skutečně utajit a co vlastně vůbec utajeno být nemá a co má být naopak sdělováno veřejnosti. Transparentnost na ministerské radě je nezbytná také z toho důvodu, že ministři pocházejí, no, přijíždějí ze svých hlavních měst, v Bruselu něco rozhodnou a doma potom vyprávějí něco zcela jiného. A to samozřejmě mohou, protože nikdo neví, jak eh, na radě hlasovali. Pro nás poslance a pro kolegy v národních parlamentech je potom velmi obtížné určit a zjistit, jak jejich vláda vlastně hlasovala, protože oni vlastně můžou mm, vyprávět cokoliv, můžete tomu věřit nebo nemusíte, ale nevíte to. A právě proto je transparentnost na ministerské radě takovým nástrojem, který by mohl eh, zabránit nejrůznějším konspiračním teoriím a prohlášením, která neodpovídají pravdě. Máme mnoho populistů a nacionalistů, kteří velmi rádi vypouští nejrůznější historky do světa a já si myslím, že je na čase, abychom prosadili transparentnost a vyslali pozitivní signál a e, řádným vládnutím byly příkladem pro členské státy i pro jiné části světa. A já proto děkuji kolegyni Tom a ostatním, kteří spolupracovali za to, že dnes máme tuto zprávu, že o ní můžeme hlasovat a já e, doufám, že získá velkou většinu. Děkuji. Děkujeme, pane kolego Lajnene. A nyní má slovo paní Tům. Děkuji, pane předsedající, milí kolegové, paní komisařko. Nejprve bych ráda poděkovala ombudsmance za odvedenou práci. Téměř před dvěma lety zahájila právě šetření ohledně transparentnosti na radě. Dospěla k závěru, že stávající záležitost představuje mnoho problémů, především pokud jde o registrování stanovisk jednotlivých zemí v přípravných orgánech Doporučení byla velice rozumná z její strany, ovšem ráda nenaslouchala. Představte si, že tomu vůbec nenaslouchala, tomu, co jim poslala a napsala ve svém dopise, proto požádala naši podporu. V průběhu první schůzky rakouské předsednictví slíbilo, že se bude zabývat touto problematikou, nebo alespoň přijde s vysvětlením. Ovšem, nyní toto předsednictví skončilo a bohužel nic nezískalo žádné odpovědi. Doufáme, že rumunské předsednictví v tom pokročí. Transparentnost se řeší na radě již posledních 25 let, ovšem bohužel mnoho věcí se vůbec nezměnilo. Viděli jsme zde opravdu problémy ohledně přístupu k dokumentům, veřejná jednání a tak dále. O tom hovořila i ombudsmanka, i Evropský parlament. My jsme takovým vlastně katalyzátorem změn. Rada ještě pořád před, zastává stanovisko, že se zabývá pouze diplomatickými záležitostmi, ovšem role jednotlivých institucí se mění. Rada i parlament jsou spolu zákonodárci a právě proto by jejich práce měla být vedena stejným způsobem parlament je transparentnějším. Veškerá jedná našich výborů, Jo Leinen se o tom zmínil, jsou otevřená, všechny zprávy, zápisy jsou k dispozici. Čili skutečně i stanoviska jednotlivých poslanců jsou zveřejňována. Právě proto je pouze logické se domnívat, že Koreper především a celá rada bude postupovat stejně je jasně řečeno v našich smlouvách to, že jednotlivá rozhodnutí musí být dělána co nejblíže našim občanům. A v současném nesmírně turbulentním období s ohledem na Brexit musíme být skutečně transparentní a přiblížit se našim občanům. Co to znamená? Všechny instituce musí být otevřené a transparentní. To je zásadní pro naši zodpovědnost a zodpovědný postup. Je zde určité propojení mezi spolu zákonodárci. Pokud samozřejmě občané nejsou spokojeni, tak poukazují spíše na parlament, protože my máme rozhodnutí otevřená, ovšem často člověk nevidí, že tam jde o zákulisní boje mezi radou a parlamentem. Lidé potom z toho všeho viní Brusel, ovšem to je samozřejmě velice negativní, má to negativní dopad právě pro Evropský parlament. Je zde mnoho dalších oblastí, na které jsme se zaměřili v této zprávě. Pan John Leinen ve výboru nesmírně kvalitně se mnou spolupracoval. Ráda bych mu poděkovala a požádala o podporu našeho parlamentu, protože jde o transparentní a demokratický proces a to chceme vyslat jasně všem našim občanům. Děkujeme, říká pan předsedající. A nyní máme část Catch the Eye. Čtyři kolegové se přihlásili do diskuse se. Paní Keniči je první. Děkuji, pane předsedo. Transparentnost legislativního procesu v Evropě, to je zásadní prvek pro posílení důvěry v Evropu Občané musí mít možnost plně uplatňovat právo na informace eh, ohledně rozvoje evropské legislativy a mít možnost i znát, eh, jaké jsou postoje jejich eh, přímo zvolených zástupců, tedy zde v parlamentu, nebo nepřímo těch, kteří zastupuje v radě. Ale Brusel v podstatě nemůže být nahlížen jako takový black box, kde se jenom jedná podle partikulárních zájmů. A takže naše eh, snaha o transparentnost musí být tedy maximální. Parlament a komise, jak i eh, se říká ve zprávě, v podstatě v posledních letech udělali významné kroky vpřed, aby garantovali maximální transparentnost přípravné legislativní práce. A tudíž je důležité, aby i rada jako spoluzákonodárný orgán, aby se také snažila se zorganizovat eh, ve ve, své, ve svých postupech tak, aby zavedla transparentnost podle doporučení veřejné ochránkyně a především měla, musí mít jasná kritéria, pokud jde o klasifikaci dokumentů, takzvaných těch dokumentů, které jsou eh, klasifikované Děkuji, pan Marias. Děkuji. Otázka, o které zde diskutujeme, tak ta je obzvláště eh, významná a eh, otázka transparentnosti a eh, vůbec do jaké míry i veřejný ochránce může do toho zasahovat. A tady máme toho příklad. Ano, v podstatě rada Eh, není pouze exekutivní moci, ale také zákonodárnou. A přece, když působí jako zákonodární orgán, tak i rada musí být transparentní a zajistit přístup ke, vše, k veškeré dokumentaci, abychom věděli, jak hlasují členské státy, tedy naše vlády, jaké jsou jejich postoje. A to je nezbytné, pokud chceme vykonávat naši parlamentní kontrolu, protože ani národní poslanci nevědí, jak hlasovaly jejich vlády. to je eh, také důležité pro eh, voliče, aby voliči věděli, jak hlasovat potom při volbách. A eh, zde návrh veřejné ochránkyně je tedy velice důležitý právě proto, aby i rada se chovala transparentně, stejně jako parlament, a aby i euroskupina se chovala transparentně, tedy ta, která přijímá rozhodnutí, která jsou zásadní a determinující pro orientaci vývoje v EU. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodajům a děkuji eh, také veřejné obhájkyni práv, protože um, se to dotýká velmi i jí. Eh, zde jde o pojmenování demokratického deficitu, je tady mnoho e, různých složitostí a na to se musíme zaměřit. Národní parlamenty, národní stělovací prostředky nevidí to, jak jednají jejich vlády. A nevědí ani to, jak jednají ostatní vlády, vlády jiných členských států. Evropský parlament požaduje různé věci, ale my vlastně vůbec nevíme, jak jednání na radě nakonec probíhala a kdo se jak k věci postavil. A to si nepřejeme, je to nežádoucí. Rada působí, jako kdyby byla jakousi mezivládní organizací a ne organizací legislativní, Není jasné, jakým způsobem se hlasuje. Naši občané ovšem očekávají, že budou mít přehled a proto se musíme postarat o to, aby se to změnilo, aby se to také zmiňovalo během volební kampaně. Musíme to neustále zmiňovat a podporovat, protože musíme odstranit ten nedostatek demokracie. Je tady modrá karta od paní Grapiny. Souhlasíte s tím, paní Hauken? Ano, dobře. Děkuji. Vážená kolegyně, Plně s vámi souhlasím v tom, že e, toho víme příliš málo, nemáme přehled a korektní informace v členských státech o tom, e, co se na radě vlastně děje. A velmi často se za to viní Evropská unie a ne e, národní vlády a správní orgány, zastupitelé členských států. Jak si myslíte, že bychom mohli lépe informovat občany o tom, jakou zodpovědnost nese Evropská unie a jakou členské státy a jiné úrovně. Já si myslím, že tady dochází k velké záměně různých pravomocí, mnohé se směšuje a je zde nejasnost ohledně subsidiarity, mnohé pravomoce nejsou vůbec známy. Ano, jen stručně souhlasím samozřejmě s tím, co říkáte, ale paní Grapiny, pokud budeme brát vážně to, co se objevilo ve zprávě veřejné ochránkyně práv, tak eh, nyní máme k ruce velmi dobrý nástroj, jak vyřešit problémy, ke kterým zde dochází. Národní sdělovací prostředky a tisk by díky tomu mohli vědět, jak jednají jejich vlády a zapojují se do legislativního postupu. Tento přístup chceme zajistit. A když se podíváme na to, jak jednáme my, tak to sice není um, úplné vyřešení toho problému, ten problém tkví v tom, že není jasné, jakým způsobem se vytváří legislativa a my musíme tímto způsobem potírat nedostatek eh, demokracie. Děk, paní Evi, děkuji. Eh, často, příliš často, Evropa je vnímána jako něco vzdáleného. Já jsem hovořila s lidmi a mm, pochopila jsem, že oni vůbec nevědí, kdo rozhoduje jak, o čem, ráda, parlament, komise. Jak řekli kolegové, parlament, ano, už mm, pracuje transparentně, ale mm, jak eh, eh, potom můžeme eh, něco upřímně říkat eh, našim občanům, když další instituce často pracují za zavřenými dveřmi, jako kdyby si tam hráli nějaký pokr. Tedy ne, eh, to je vlastně partie pokru bez otevřených karet. A vlastně my vůbec nemáme žádnou představu o tom, jak ty, ti hráči Eh, hrají, tedy omlouvám se, nehráči, ale členské státy. A to je přece, transparentnost je důležitá pro eh, víru evropských občanů a to eh, proto hm, hm, zveřejňování dokumentů, transparentnost je nezbytná proto, aby vůbec občané věděli, co jejich zástupci tady dělají. A já hm, bych ráda, aby nezvratným způsobem nedošlo k poškození tímto Evropy při příštích volbách. Děkuji, paní Evi. Doamna komisar Žurova se jako Děkujeme a nyní dostává slovo opět paní komisařka Jorová. Vážení poslanci, poslankyně, ráda bych řekla, že samozřejmě komise nemůže detailně informovat a hovořit o detailních procedurách rady o jejich postupech. Ovšem komise se vždycky snažila o zvýšení transparentnosti legislativního procesu obecně, což je ale sdílenou odpovědností komise přišla s závazkem zvýšit transparentnost v různých oblastech. Komisaři například, jejich kabinety, generální ředitelé se setkávají pouze s těmi zástupci nebo v takových eh, složeních, kde ostatní členové jsou součástí rejstříku transparentnosti. Čili mi postupuje podobně, jak si to přál i Evropský parlament a doufám, že všechny tři instituce se na tom shodnou tak, aby tento rejstřík transparentnosti byl povinným pro všechny lobbysty. Rovněž zveřejňujeme informace o všech těchto jednání a zároveň o misích Evropské komise, našich výdajích, Přijali jsme nová pravidla expertních skupin, která mají přísnější pravidla pro transparentnost a skutečně poskytujeme bezprecedentní úroveň přístupu k jednáním ohledně různých obchodních vyjednávání, včetně Brexitu. Na základě našich návrhů Evropský parlament a Rada souhlasili i s novou meziinstitucionální dohodou ohledně lepší tvorby legislativy, což znamená společný závazek zlepšit transparentnost celého legislativního procesu, včetně trilaterálních jednání, to si myslím, že je správné, a zlepšení komunikace a oznamování těchto informací veřejnosti. Na základě vaší zprávy je jasné, že pokračuje práce mezi třemi institucemi i na přípravě společného legislativního portálu. My eh, chceme společně vytvořit takový portál, tak aby to byl portál i pro neodborníky a jednoduchý způsob přístupu k jednotlivým probíhajícím legislativním jednáním a postupům. Mnoho informací již je k dispozici, pokud víte, kde hledat, ovšem často není jednoduché pro neodborníky se v tom orientovat. A právě tento portál by měl tuto záležitost změnit. Pokud parlament nebo rada chce zveřejnit další informace ve srovnání s tím, co je v stávajícím období zveřejňováno, tak toto právě by byl logický způsob, jak tyto informace poskytnout. Děkujeme, vážená paní komisařko. Tím jsme dokončili rozpravu k tomuto tématu a dostáváme se k dalšímu bodu. Hlasovat o této zprávě budeme dneska. E, nyní zde vítáme paní komisařku Malstromovou, která se bude společně s námi zabývat další rozpravou a to je porušování lidských práv, demokracie a právního státu. První zpráva na našem dnešním pořadu jednání k tomuto tématu se týká Azerbajdžánu a zejména případu Mehmana Husejnova. Rebecca Harms, kterou zde vítám, je autorkou a dávám jí slovo. Eh, dobré dopoledne, eh, paní komisařko, kolegyně a kolegové. A Zdravím také ty v Azerbajdžánu, kteří snad sledují tuto rozpravu v internetových eh, novinách Azeri Daily. Jsem četla včera článek, v němž um, vlastně my, já a další, kdo jsme pracovali na této zprávě byli obviněni, že tady připravujeme komplot proti vládě v Azerbajdžánu a já bych chtěla doporučit novinářům těchto novin, aby si s námi promluvili předtím, než něco podobného napíší a doporučuji zvoleným kolegům v parlamentním schromáždění v Euronestu z Azerbajdžánu, aby si se mnou promluvili. O to jsem se pokusila předtím, než jsme toto usnesení připravili. Bohužel se mi to ovšem nepodařilo můj eh, někdejší eh, kolega eh, Churat Murátov je mezi tím ministrem, je to kolega z e-, Euronestu a nyní působí tedy ve vládě Azerbajdžánu a moc dobře ví, že mým úsilím vždy bylo vytvářet pozitivní vztahy mezi námi, zejména mezi námi poslanci. Proč nyní máme tuto otázku k naléhavému vyřešení na program na programu. Jsme znepokojeni osudem Mehmeda Husejnova. Tento muž je od prosince minulého roku eh, v stávce, drží hladovku, eh, tedy a to proto, protože mu hrozí, že před koncem eh, svého odnětí eh, svobody, eh, kde byl na dva roky odsouzen, že bude nově obviněn a odsouzen a nyní mu hrozí pět až sedm let odnětí svobody a to ještě před koncem jeho dosavadního trestu. Toto není ojediněná situace. Fórum pro občanskou společnost eh, Euronestu nás informovalo o tom, že toto se již zopakovalo po páté a toto je tedy podobný případ a nyní to, že my se obáváme o osud Mehmena Husenova vedlo k tomu, že eh, jsme přijali toto usnesení a apelujeme na všechny poslance Evropského parlamentu a i eh, na azerbajdžánskou vládu, aby byl eh, Mehman Husejnov propuštěn a apelujeme také na soudce, aby nikdy nepokračovali, nikdy více nepokračovali v tomto řízení proti Husejnovi. Ehm, přičinil se o vyšetřování korupce a proto je nyní uvězněn a to se přitom nezabýval pouze problémy v Azerbajdžánu, ale i problémy eh, politiků, kteří se provinili korupcí třeba i v Německu nebo v Itálii. A proto je velice důležité, aby Evropský parlament vystupoval za jeho bezpodmínečné propuštění. Děkuji za pozornost. Děkuji. A teď má pan Korao dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vítejte, paní komisařka. Zdá se, že v podstatě již neexistují žádné hranice pro prezidenta v tom, co dělá, ale signál je jasný. Prostě přece nikdo nemůže veřejně krýt, eh, eh, zavírat oči nad korupcí a zneužívání moci. A v případ eh, Hus, Mahmana Hosejnova je symbolický a v podstatě zde on byl léta pronásledován policií, mučen a obvinován zcela manipulovaných procesech, politicky manipulovaných, zmanipulovaných, mm, protože tam chtějí eh, především eh, eh, aby se umlčel hlas lidských práv. A pan Husejnov byl i obviněn z nadstihu utrhání vůči těm policistům, kteří ho zadrželi a mučili. A zde zde to je země, která je e, na 136. E, Městu, místě indexu, pokud jde o e, zavírání novinářů a aktivistů a tedy na 163. místě. Evropská unie nyní vyjednává novou dohodu s Azerbajdžánem, která by měla se opírat o právní stát, lidská práva, řádnou zprávu věcí veřejných a demokratické reformy. Já si myslím, že tyto principy by neměly zůstat pouze na papíře a budoucí dohoda eh, eh, a takovýto akt by měl být podepsán pouze, pokud se tam situace radikálně změní. Azerbajdžán musí okamžitě skoncovat s těmito praktikami a bezpodmínečně po- propustit politické vězně. To musí být prioritou v našich vztazích a právě proto apeluji na Evropskou komisi, aby využila veškerý vliv a tlačila na příslušné orgány, aby vypustili pana Husejnova bez jakýchkoliv podmínek spolu s dalšími deseti novináři, kteří jsou ve vězení. A pokud ne, tak opět se vzdáme našich principů a hodnot. Děkuji. Domnul Tanok, un minut și jumătate. Nyní má slovo pan Tanok. Téměř před dvěma lety nech Hetman Husejnov byl odsouzen na dva roky na základě toho, že snad někde někoho pomlouval. Je to ale bloger, který hovořil o korupci těch, kteří jsou u moci v této zemi. Vždycky se předpokládalo, že tento případ byl politicky motivován. Měl by být brzo propuštěn, Jedná se ovšem o dalším obvinění, aby tento člověk zůstal ve vězení dalších 5 až 7 let. Čili skutečně tato, tyto naše pochybnosti jsou, zdá se, odůvodněné. Není to izolovaný případ, pět dalších případů k ním došlo v tomto měsíci. Obvinili se právě ti, kteří už měli být propuštěni. Nepřekvapuje nás to, jelikož Azerbajdžán má opravdu šílenou historii v oblasti svobody Ehm, žurnalistiky je na 163. místě ze 180 světového indexu. Je to jeden z nejhorších eh, umístění na světě. Ano, já hovořím o tomto případě dneska právě proto, že pan Husejnov, ehm, že se jeho zdraví zhoršuje, protože držel hladovku a proto trvám na to, aby byl okamžitě propuštěn, aby místní úřady zastavili další pronásledování tohoto člověka Azerbajdžán je zemí východního partnerství a Evropská unie má s touto zemí dobré vztahy. Děkuji. Děkujeme. Pan Urban Krespo má slovo na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. V Azerbajdžánu korupce to není jen takový problém, to je v podstatě eh, problém obrovský a dokonce ten, kdo eh, se proti tomu postaví, tak je uvězněn. To je situace, o které zde hovoříme. Je to situace Mekmana Husejova, který byl odsouzen na dva roky a je dále obvinován z dalších eh, činu, aby mohl být dále ve vězení ještě na... A on zahájil kampaně a e, proti e, korupčníkům a především e, odsuzuje, kritizuje z, toho, z korupce ty elity, elity Azerbajdžánu a v podstatě e, ty spolupracují s Evropou a přes Evropu si perou špinavé peníze a oni mm, systematicky porušují lidská práva, jsou skorumpováni a v podstatě oni si kupují evropské novináře a politiky, aby zabrzdili tu kritiku prezidenta. To je jasná, jasné porušování lidských práv, ale oni se snaží takto e, vysílat pozitivní obraz. To je takzvaná kaviárová diplomacie. A zde Padro Agramun, ten se vzdal mm, e, e, své funkce jako člen parlamentního schromáždění v Radě Evropy právě kvůli těmto skandálům. Ale zdá se, že e, korupce je endemickým problémem v jeho straně, v EPP tedy, a je to podobné jako u nás ve Španělsku. A vlastně korupce také i umožnila těžit vzácné zdroje v Azerbajdžánu, které poté se dostaly do Evropy. Vlastně to byla taková alternativa dodavat, alternativní dodavatel na místo Ruska.

A my bychom měli to jasně říci. V podstatě eh, zde Azerbajdžán v Jižním eh, Kavkazu, tedy, tedy tam eh, je tedy dodavatelem z, do, na, do ropy a teď ty produktovody jdou tedy z Azerbajdžánu a v podstatě zde my jsme již o tom hovořili dříve přece. My jsme chtěli vždycky, aby jsme neparticipovali tedy na tomto koridoru z Jižního Kavkazu, aby Evropa pozastavila i tu smlouvu o přidružení, pokud nebudou schopni vůbec respektovat svobodu projevu a o své občany. Připomínáme, že před pár měsíci my zde hm, jsme již chtěli, abychom odsoudili, odsoudili porušování lidských práv a práv občanské společnosti, abychom přerušili jednání o dohodě s Azerbajdžánem a čekáme pořád. A chtěli jsme už v roce 2017, jsme chtěli vyšetřování ze strany příslušných orgánů, aby se Eh, prošetřilo praní špinavých peněz, takzvané kaviárové diplomacie. A samozřejmě zde my i chceme, aby španělské orgány využili veškeré mechanismy, aby prošetřili eh, Eh, obvění Pedro Agramuna, tedy našeho senátora, a aby to všechno bylo řádně prošetřeno, to jeho jednání. A v podstatě kromě toho naše zahraniční politika přece musí respektovat naše hodnoty a zájmy. To je propojeno, ano, ale zde eh, my nejsme schopni, jsme bez zuby, nejsme schopni přijímat jasná opatření právě proti Azerbajdžánu. Kvůli tomuto. Děkuji. Tři minuty paní Šake. Děkuji, um, paní před, pane předsedo, komisařko, kolegové. Uh, opět zde diskutujeme o zhoršující se situaci lidských práv v Azerbajdžánu uh, s prezidentem Alijevem v čele a také uh, s jeho tedy chotí. Tedy ehm, novináři, kteří se snaží osvětlit korupci, jsou pronásledováni a eh, uzavíráni do vězení, mučeni. Je tady systematické zakročování proti občanské společnosti a Evropská komise přitom podepsala partnerskou dohodu eh, s Azerbajdžánem eh, během tohoto léta a my musíme uvažovat o tom, jak nejlépe toto využít. Nic takového nesmí být eh, výplovou pro to, aby se neřešili tím nejsilnějším eh, tónem eh, případy porušování lidských práv. Ze 180 zemí eh, byl Azerbajdžán 64. Eh, pokud to o dodržování lidských práv ve světovém indexu. To je opravdu špatné a eh, je mnoho novinářů, kteří byli uvězněni, jsou blokovány internetové stránky a někteří z nejinteligentnějších lidí zemi opustili, protože jejich svoboda byla ohrožena, stejně tak, jako byli ohrožováni členové jejich rodiny. Někdy kde pronikají eh, videa eh, o paní Ismailovové, eh, která vlastně také byla donucena zaplatit vysokou eh, pokutu a to ukazuje, jak obrovský je tlak na tisk a novináře. Ovšem, pokud jde o opozici, vůdce občanské společnosti, eh, je situace ohledně lidských práv opravdu velmi závažná. Dochází k uvězňování, eh, zastrašování, uvalování velkých pokut. To vše porušuje povinnosti z Azerbajdžánu, které na sebe vzal tím, že podpořil, podepsal úmluvu OSN o lidských právech a další. Pokud jde o novou dohodu mezi EU a Azerbajdžánem, je tedy důležité, abychom potvrdili naše odhodlání vše navázat na podmínky demokratických reform, právní stát, dobrou e, vládu a dodržování lidských práv i základních svobod. To jsou věci, které musí být jádrem dohod a nesmíme to opomíjet. Eh, Evropský parlament eh, by toto měl zohlednit, až bude udělovat eh, svůj souhlas. Pokud je o obnovenou partnerskou dohodu, tak vzhledem k tomu, že zde dochází k neustále šikaně a pronásledování obhájců práv, tak toto musí zohlednit i paní Mogherini, musí odsoudit porušování lidských práv Azerbajdžánu a musí se připojit k našemu hlasu, když voláme po propuštění novinářů a politických vězňů. Děkuji. Paní Gomeš, dvě minuty. Když hovoříme o lidských právech a o tom, že právní stát jsou základy našich akcí i vůči třetím zemím a že jsou důležité v dohodách, které jsme vyjednali a vyjednáváme s Azerbajdžánem, nejsou to pouhá slova a je na vás, jako, na lidech, jako jste vy, eh, paní eh, komisařko Malstromová nebo paní eh, Mogherini, abyste skutečně pouze nehovořili, ale aby následovali činy. To, co se děje v Azerbajdžánu, to je skutečný skandál Případ pana Husejnovova je jenom jedním případem. Mohli bychom uvést paní Ismailovovou, eh, Ibrahima Medova, pana Muhteliho, který byl eh, v Gruzii eh, unesen, byl odvezen do Azerbajdžánu a mučen ve vězení. To vše musíme uvést. A proč se to děje? Protože tito stateční lidé se staví proti korupci, a je to opravdu strašlivé, že navzdory všem těmto zásadám dochází k vyjednávání a, a je tady návrh, aby tento parlament souhlasil. To je opravdu ostudné. My očekáváme, že tyto zásady budou naplněny a že bude řádně shodnoceno, k jaké, k jaké situaci dochází, e, tak jak to e, bylo popsáno Máme tady eh, ten případ Mehmána Husejnova a tady je jasně vidět, k jaké míře mučení a násilí zde na těchto lidech dochází. Nikolaj zaslal dopis a byl donucen, aby ho napsal, protože toto mi připomíná dopisy, eh, které eh, museli psát lidé v jiných eh, režimech, třeba za režima Čaučeska a dalších. Takže eh, to vše by nám mělo zabránit v tom, abychom přijali toto usnesení. A dále kolega Miguel Urban Crespo tady zmínil, že korupce, eh, o které hovořil, se týká i Evropské unie. A politici Azerbajdžánu jak jsme viděli i během voleb v roce 2014, se snaží dosáhnout určitých neblahých cílů. Takže my nemůžeme eh, nepodporovat tyto lidi, eh, kteří volají po odstranění eh, korupce. To je úkol Evropské unie. Dámna Žovko Želia. Paní Žovko má 4 minuty 3 a půl. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Na začátku bych chtěla poděkovat kolegům za ty konzultace, které proběhly. Já jsem stínovou zpravodajkou za parlament a jsem jednou z vědnavaček o tomto usnesení, které podle mě zdůrazňuje význam vztahu mezi EU a Azerbajdžánem. Musíme věnovat velkou péči nové dohodě o partnerství s Azerbajdžánem, aby tam byla respektována lidská práva a právní stát. To musí být klíčové pro tuto novou dohodu a eh, a mm, eh, pan Husejnov eh, bojoval proti korupci, mm, byl uvězněn na dva roky a poté, co vedl veřejnou kampaň o tom, jakou má špatnou zkušenost s policií, poté, co kritizoval veřejné funkcionáře, a dva mm, měsíce a mm, teď mu hrozí, že mu bude prodloužen trest odnětí svobody na sedm let a naše eh, rezoluce apeluje na okamžité propuštění i na poskytnutí lékař, lékařské péče. Eh, cílem je vyslat signál, že Evropská unie nechce, ne, nebude nebo ne, nehodlá tedy zrušit spolupráci s Azerbajdžánem, ale že eh, budeme eh, eh, mm, že jedinou cestou je, aby Azerbajdžán změnil své praktiky, aby mm, respektoval lidská práva. A já zde apeluji na propuštění všech Eh, eh, vězňů svědomí a Azerbajdžán musí respektovat princip, jako je svoboda. A my svoboda projevu. Eh, všechny tři země, se kterými Evropa spolupracuje, to musí respektovat a musí všechny respektovat principy Evropské unie. A my musíme ale přistupovat ke všem neselektivně, ke všem stejně. A pokud jde o pro, svobodu projevu v Azerbajdžánu, tak je, jak jsme viděli, je na 163. místě. Eh, a to je tragický, eh, tak, hm, tragické místo. Zde hm, je to velice varující, všechny ty praktiky a zastrašování novinářů, to musí skončit a já doufám, že Husein, pan Mehman Husinov bude eh, propuštěn a bude mu poskytnuta eh, zdravotní péče a doufám, že všichni eh, vězni svědomí budou propuštěni, protože to je v 21. století nepřijatelné. Spolupráce s partnerskými zeměmi se musí opírat o společné hodnoty, jako je svoboda projevu. Pane předsedo, paní komisařko, to je něco, z čeho nelze nikdy ustoupit, za nic to zaprodat. A mm, toto musí být e, základem našich vztahů se třetími zeměmi bez ohledu na to, z jaké náboženské oblasti jsou. A to je něco, za co budu vždy bojovat, e, dokud budu poslankyní. Děkuji. Pan Štětina, minuta 30. Děkuji za slovo, pane předsedající dámy a pánové důrazně požaduji propuštění mehmana husajnova který drží v ázerbájdžánu hladovku proti bezpráví. spolu s ním v ázerbájdžánských věznicích trpí řada dalších vězňů svědomí. za všechny připomínám případ afgana muchtarlího uneseného tajnými službami ze sousední gruzie

hledejme cesty jak zabránit pronásledování svobody slova myšlenek a vyznání v ázerbájdžánu. jedna z cest by mohla být podpora nevládních evropských organizací které se ázerbájdžánem zabývají. děkuji za pozornost dámy a pánové. Eh, dobré dopoledne, komisařko, vážení kolegové. Toto je třetí naléhavé usnesení eh, k porušování lidských práv k Azerbajdžánu během tohoto mandátu a je skutečně na čase, aby vláda Azerbajdžánu začala brát naše požadavky vážně. Požadujeme eh, okamžité a bezpodmíneční propuštění pana Michmána, Husejnova a dalších osobností, jako jsou právníci, obhájci lidských práv, političtí oponenti, nezávislí novináři a blogeři eh, v Azerbajdžánu. Tito lidé byli eh, zatčeni a mučeni ve vězení za to, že vykonávali svou svobodu vyjádření a za to, že kritizovali vládu. To není zločin. Všichni všem azerbajdžánským politikům bych chtěla říci, Není to eh, správné. Někteří z těchto lidí eh, jsou již po deset let ve vězení pouze proto, že vyšetřovali korupci ve vládě a protestovali proti ní. Evropská unie nemůže zůstat sticha, eh, když je potlačována svoboda sdělovacích prostředků v Azerbajdžánu. Nemůžeme akceptovat Ehm, také chování k LGBTI, jejich eh, zatýkání a stejný postoj i k obhájcům lidských práv. Pokud tyto požadavky nebudou naplněny, měla by Evropská unie přistoupit k sankcím a podobným opatřením proti ehm, zodpovědným osobám v Azerbajdžánu. Evropská komise a příslušné orgány by měly přerušit veškeré financování struktur Azerbajdžánu. Hm, děkuji. Ehm, sekund. Eh, Vážený pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, já jsem předsedou delegace pro vztahy s Jižním Kavkazem. A my skutečně v našich vztazích eh, vidíme obrovské změny z touto zemi. Ten pokrok, eh, ke kterému došlo ohledně posílení partnerství mezi EU a Azerbejdžánem, můžeme hodnotit v takových určitých skocích, větších, menších krocích. Evropská unie podporuje lidská práva na celém světě a neměla by proto nikdy zavírat oči před pronásledováním jakéhokoliv jednotlivce, jakoukoliv vládou, bez ohledu na to, k jak rozsáhlému pokroku došlo v oblasti mezinárodních dohod. Nesmíme nikdy zapomínat na jednotlivce, kteří by z toho měli těžit Mezi těmito jednotlivci, když o ní hovoříme, samozřejmě je mnoho těch, které zmiňujeme v našem usnesení, dnešním usnesení. A Evropský parlament musí posílit tento náš signál, který vysíláme, žádáme komisi a SVČ, k hledání určitých možností adekvátní ochrany v Azerbajdžánu těch, kteří jsou obvinováni z těchto různých kriminálních činů, aby měli přístup ke zdravotní péči, ke své rodině, návštěvě s těmito rodinami, přístup k právní ochraně a tak dále. Silné vztahy, které jsme vybudovali s Azerbajdžánem, přinesly ovoce. Například EU delegace měla možnost pana Husejnova navštívit ve vězení. To je takový pozitivní příklad eh, řešení situace, o které hovoříme v tomto usnesení. A úplně na závěr, milí kolegové, naše vztahy musí vždycky odrážet hodnoty Evropské unie, ale zároveň musí respektovat všechny naše partnery. Děkuji vám. Děkujeme a nyní má slovo na dvě a půl minuty paní Nikolaj. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem rovněž připravovala zprávu k Azerbajdžánu a proto dovolte, abych eh, přednesla následujících několik eh, slov. Máme zde tři usnesení, o kterých se hovoří ve který se hovoří o dodržování lidských práv. Zpráva Evropské unie o Azerbajdžánu se vyvíjela pozitivním způsobem. My připravujeme dohodu o partnerství s touto zemí. Myslím si, že to je dobrá příležitost pro nastolení závažné diskuze ohledně konkrétních kroků Evropského parlamentu vůči třetím zemím. Vždycky jsme se snažili založit tento přístup na dobré vůli, na konstruktivním dialogu s místními orgány a zároveň nesmíme zapomínat na to, že jsme dosáhli určitých úspěchů v oblasti lidských práv. Případ pana Damatova a tak dále. Snažíme se tyto problémy řešit nekonfliktním způsobem. Evropský parlament rovněž jednal v oblasti diplomacie, permanentního dialogu s touto zemí, což umožnilo propuštění 146 uvězněných. To je podle mě pozitivní statistika. My samozřejmě se musíme zabývat všemi těmito obviněními velice podrobně. Zároveň ale pokud jde o Major Free Europe, já jsem obdržela určité informace, eh, které se týkají vysvětlení celé záležitosti. Došlo tam údajně k útoku na jednoho z jejich eh, inspektorů, takový útok ze zálohy a tak dále. Dále víme, že pan Husejnov drží hladovku, to bylo potvrzeno. Myslím ale, eh, milí kolegové, kolegyně, že když připravujeme usnesení, které se zabývá lidskými právy ve třetích zemích, mimo Evropskou unii. Především nesmíme zapomínat na to, že potřebujeme jasné zdokumentování všech stran, protože to je součást demokratického ducha a nesmíme prostě dávat nějaké privilegium jednomu slovu před druhým, protože žijeme ve světě falešných zpráv a dezinformací na to nesmíme nikdy zapomínat. Toto je teda pravidlo, které vždycky musíme dodržovat, jinak to může mít dopad na naše diplomatické aktivity. Promiňte, vidíme zde modrou kartu. Paní kolegyně Anna Gomeš se přihlásila, takže prosím, dávám vám slovo. Paní Nikolaj, souhlasíte s tím, že je neakceptovatelné to, aby Azerbajdžanský režim si zde kupoval například Pedra Adamona, který je senátorem ve Španělsku, aniž by došlo k vyšetření korupčního skandálu, že, on si kup, že tento režim si kupuje politiky. Souhlasíte, že to podkopává důvěryhodnost evropských politiků tímto způsobem a vůbec evropské kroky, pokud eh, politici se nechávají kupovat režimem eh, například prezidenta Alieva? Děkuji za slovo. Eh, ano, děkuji za eh, tuto otázku. Já samozřejmě plně souhlasím. Já jsem nevěděla, neznala tuto španělskou politickou situaci, tuto aféru. To je poprvé, co o tom slyším. Snad se to objasní. Doufám, že to není pouze nějaké obvinění tohoto politika, že se vše prokáže a dokáže. Jinak samozřejmě by to bylo neakceptovatelné, kdyby to byla pravda. Ovšem ještě jednou říkám, že vše musíme založit na určitých pozitivních postupech, nesmí zde docházet k žádnému zneužívání, neoprávněnému zatýkání a my musíme mm, udělat něco konkrétního pro občany. Pan Castaldo, jedna minuta. sorry. Ne, omlouvám se. Paní Hautala, dvě minuty. Pane předsedo, ehm, tento velice hrdý národ slavil 100 let své krátké nezávislosti před rokem. A co se stalo? E, při tom ceremoniálu čtyři e, organizátoři e, nezávislé Mm, ho protestu nebo nezávislé akce byli zatčeni. Takže je to stát, který eh, chce být důležitým hráčem a chce mít úzké vztahy s Evropskou unii. Mm, je to země tedy, která chrání práva svých občanů? Já myslím, že ne. A my navíc chceme mít zvláštní vztah eh, s touto zemí. Mm, prababička byla, eh, se narodila v Baku eh, v roce 1916 a ona vypráví úžasné věci o Azerbajdžánu. A je třeba si uvědomit eh, v době, kdy EU e posiluje smluvní vztahy s Azerbajdžánem, tak je třeba si uvědomit, že bohužel Azerbajdžán se odvrací od svých mezinárodních závazcích v Radě Evropy, v OBSE. A není to jen tak, že e, média, zástupci médií, OBSE, Rada Evropy velice vážně tuto situaci kritizují. A to především e, situaci pana Husejnova. My jako Evropský parlament skutečně musíme apelovat na komisi a na mm, diplomatickou službu, aby se snažili, maximálně snažili, aby když azerbajdžánská vláda chce mít úzké vztahy s EU, tak bezpodmínečně okamžitě musí propustit politické vězně, včetně pana eh, Mehmana Husejnova. Děkuji. Pan Castaldo tady není, takže on dostane slovo, až se dostaví. Pan Kolombie dvě, a půl, dvě minuty a půl. Oui, monsieur. Ano, pane předsedo, mm, ve čtvrtek dopoledne, tedy když hovoříme o těchto případech, tak teď hovoříme o případě novináře Husejnova, který byl odsouzen na dva roky vězení za to, že kritizoval autoritářský režim prezidenta Alieva. Ano, je to autokratický režim. A co dělá Evropská unie s tímto režimem? Já bych připomněl, že 16. listopadu 2016 eh, dostala komise mandát, aby vyjednávala globální eh, dohodu s Azerbajdžánem a 7. února 2017 začala vyjednávání po návštěvě prezidenta Alieva v Bruselu a 18. ledna 2018 byly přijaty nové priority tohoto partnerství a plánuje se, že především se zflexibilní vizový režim. Víme, že představitelé EU mají pouze jednu obsesi, aby evropské národy se, e, e, do, byly zataženy do nové studené války s Ruskem, jako vždycky v podstatě my se snažíme rozstříštit e, a vědí, že to rozstříští evropský kontinent a jak jsem řekl, čím dál více i se snaží utužovat pro tento účel vztahy s Baku nyní se staví produktovod mezi Azerbajdžánem a členskými státy EU a e, naše bezpečnost, e, pokud jde o dodávky e, ropy, ta by měla spíš jít prostřednictvím dohod s Ruskem. My, pro, vypadá to, že pach nafty je vě, něco více než práva člověka. Já bych chtěl vědět, co naše kolegyně Nikolaj, eh, zpravodajka parlamentu k této nové evropské dohodě s Azerbajdžánem, co nám řekne o této věci. Pokud věřím na novinám Liberation, tak eh, údajně se nechtěla vyjádřit k porušování lidských práv Azerbajdžánu a to je Juni eh, Saf, Safarov, který jeho práva byla porušována a v podstatě mm, přebírají se pouze zprávy z oficiálních kruhů. A co si myslí členové ALDE, kteří nám pořádávají lekce z demokracie? Co k tomu tedy řeknou? Nezapomínejme i, jak trpěli Armenci v Náhorním Karabachu kvůli režimu z Baku a abych, um, um, kteří, mých, kteří jsou skutečnými přáteli, našimi přáteli na Kavkaze, to jsou Armenci právě, takže prosím vás, již přestaňte se zbližovat s tímto režimem a chovejte se svědomitě, zodpovědně. Děkuji, pan Šogor nyní má slovo. Rights abuses constitute a set Porušování lidských práv představuje smutnou skutečnost v Azerbajdžánu. Podle Amnesty International je tady asi více než 100 politických vězňů eh, v této zemi eh, a utlačována jsou také eh, média. Podle Baratera, uvězněného blogeru, všichni dobře známí nezávislí novináři strávili alespoň dva roky ve vězení. A aserbajdžánské orgány eh, navíc hromadí nová obvidění proti politickým vězňům, jejichž odsouzení jsou eh, nekonečná. Víme, že v posledních měsících došlo již k pátému takovému případu. Azerbajdžan se snažil eh, zaštítit proti takovému obvinění eh, Západu eh, tím, že byl spojencem v boji proti terorismu a jako důležitý partner ve snaze osvobodit se o závislosti na ruském plynu. Ale víme, že západní představitelé velmi často jsou předmětem pokusu o uplácení, aby tedy zmírnili svou kritiku. Tady je ovšem potřeba dodržovat eh, lidská práva. Azerbajdžán je vážně porušuje. Tyto věci by měly být jádrem nové dohody s Azerbajdžánem. V tuto chvíli je zásadní, abychom eh, požádali o to, aby byl pan Husejnov okamžitě a bez podmínek propuštěn a aby azerbajdžánské eh, úřady ukončily veškeré jeho obvinování. Musíme volat po okamžitém a bezpodmínečném propuštění všech politických vězňů, novinářů, obhájců lidských práv a dalších aktivistů občanské společnosti. Děkuji. Děkuji. Paní Grapiny, dvě minuty. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Chtěla bych eh, hned na počátku zdůraznit, že tato rozprava je nesmírně důležitá. Je to apelování na Azerbajdžán, aby přestal porušovat lidská práva a další důležité zásady. Chtěla bych zároveň zdůraznit, jak důležité je zachovat dialog s Azerbajdžánem nejenom v oblasti lidských práv, ale také v oblasti boje proti terorismu, v oblasti zachování stability regionu. Toto usnesení zmiňuje konkrétní případy porušování lidských práv a chce upozornit na to, že Azerbajdžán se zavázal k dodržování těchto zásad. Všimla jsem si, že OECD také chová četné obavy, objevuje se to i ve sdělovacích prostředcích. Azerbajdžán je členem Euronestu a proto mají povědomí o veškerých podmínkách, které mají naplňovat. Evropská unie si přeje, aby se východní partnerství rozvíjelo, ale všichni, všichni, eh, všichni členové tohoto partnerství by měli rozumět tomu, jak zásadní je dodržovat eh, kritéria tento návrh usnesení je velmi vyvážený. Uvádí se zde také pozitivní eh, aspekty, eh, to, že je potřeba osvobodit osobnosti, obhájce lidských práv, aktivisty, novináře. Já si myslím, že Azerbajdžán by měl kráčet evropskou cestou, ale o to se musí zasadit zejména představitelé azerbajdžánského státu. Tady samozřejmě nejde o občany, Jde o představitele azerbajdžánského státu, kteří by měli dodržovat příslušná kritéria. V Baku se o to minulý rok hovořilo. V roce 96 začala tato dohoda mělo by se v ní pokračovat. Děkuji. Další řečník. Děkuji. Paní komisařko, Někteří kolegové se v tuto chvíli snaží relativizovat porušování lidských práv a argumentují, že přece jen došlo ke značnému pokroku, ale to je něco, co já bych tedy osobně rozhodně podpořit nechtěl. Azerbajdžán je celosvětově tou zemí, eh, kde eh, je opravdu mnoho zatčených blogerů asi 150 politických protivníků bylo uvězněno a my dnes požadujeme propuštění mladého aktivisty Husejnova, který se kriticky zmiňoval v sociálních médiích o nepravostech, ke kterým dochází ve společnosti a ten obrázek, který poskytoval, nebyl příliš pěkný. Politická elita eh, okolo prezidenta Alieva se eh, zabývá nejrůznějšími eh, oslavnými eh, akcemi a obyvatelstvo trpí chudobou. Tento muž byl uvězněn, měl být propuštěn, ale předtím si režim vymyslel nová obvinění, která mohou trest odnětí svobody prodloužit o dalších sedm let. Je důležité, abychom vylepšili vztahy mezi Azerbajdžánem a Evropskou unii, ale to půjde pouze v případě, když budeme klást důraz na zásadní dodržování lidských práv. Děkuji, paní Parker. Děkuji. Svobodná a pulzující žurnalistika, to je něco zásadního, co musí v dané zemi fungovat a pokud politici jsou schopni fungovat bez této důležité části naší, našeho veřejného života, tak tam dochází k obrovskému rozkolu. Korupce samozřejmě může poté velice rychle růst a vidíme, že Azerbajdžán je na 163. místě Eh, světového indexu svobodné žurnalistiky. Ano, toto je skutečně smutné. Ovšem, co to znamená v realitě? Ti, kteří se snaží poukazovat na korupci v Azerbajdžánu, jak nakonec končí ti, kteří chtějí poukazovat na to, co se děje v této zemi. Ano, samozřejmě ty luxusní domy, o kterých se hovoří korupce. Reporters Without Borders hovoří, že tito lidé mohou dokonce se umírat ve vězeních, protože drží hladovku proti těmto vykonstruovaným vězeňským procesu. Mnoho lidí ve věznicích Azerbejdžánu drží hladovku a politici musí lidu konečně naslouchat, musí reagovat na nedostatky této demokracie v této zemi a umožnit to, aby zde eh, fungovala skutečně, aby zde fungoval svobodný a mm, skutečný tisk v této zemi. Děkujeme. Pan Kelly má slovo na 1,5 minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já rovněž odsuzuji stávající situaci v Azerbajdžánu, pokud jde o porušování základních práv, svobod, eh, svobody tisku v této zemi. To, že dochází k útlaku všech opozičních představitelů, to musí být samozřejmě odsouzeno, nebo to, že političtí aktivisté, novináři jsou neustále pronásledováni, obvinováni, většinou na konci jejich mm, trestu, aby museli zůstat ve vězení ještě, do, ještě déle. Azerbajdžán je součástí východního partnerství, samozřejmě členem Rady Evropy, ovšem toto všechno je podkopáváno kroky azerbajdžánských orgánů. Proto žádám azerbajdžánskou vládu, aby plnila svá mezinárodní závazky a zároveň rozsudky Evropského soudního dvora, aby zajistila tato práva všem a propustila těm, kteří jsou neprávem vězení, především pana Husejnova, o kterém již hovořili předřečníci a který drží od prosince 2018 eh, hladovku. Selektivní kriminální pronásledování musí být ukončeno a zároveň mm, se nesmí pronásledovat kritika vlády tato opatření. Nesmí existovat v zemi, která se zavázala k právnímu státu, demokracii a právnímu státu a chce dosáhnout lepších a užších vztahů s Evropskou unii. Děkujeme a nyní má slovo paní Vord dvě minuty. Postoj EU k Azerbajdžánu musí být pevnější občanská společnost tam působí ve velice nepřátelském prostředí. Nevládní organizace nemohou fungovat a mm, protestanti nebo ti kritici jdou do exilu nebo jsou vězeni a vlastně on již je 23. den na e, e, mm, e, stávkuje, drží hladovku a to je velice vážná situace. V posledních měsících i došlo k varujícímu e, nárůstu e, e, takovýchto protestů na Gus Mohamedy v Iránu například také drží hladovku a další na světě, protože přijímají zoufalá opatření. A mm, paní, mm, takže vysoká představitelka musí se k tomu veřejně vyjádřit. Je třeba přijmout veřejnou deklaraci, tak aby Azerbajdžán bezpodmínečně Memana propustil. Evropská unie musí prstem ukazovat na ty země, které flagrantně porušují své závazky v oblasti lidských práv bez ohledu na ekonomické vztahy, které s tou zemí máme. Také apeluji na EU a členské státy, aby uvalovaly sankce nejen na prezidenta, ale také i na na jeho ministry, kteří až do posud v podstatě nebyli v našem hledáčku. Děkuji. A nyní máme Catch the Eye. Dva kolegy zde mám do Catch the Eye. Pan Faria má slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pani komisařko, eh, mm, zde eh, my eh, často kritizujeme systém justice v této zemi, ale bohužel to není izolovaný případ, tento případ, protože Eh, oni porušují systematicky eh, práva těch, kteří jsou v opozici, kteří je kritizují, eh, vydávají vůči nim své volná obvinění a vězní je, takže to není poprvé. A teď bychom si měli říct, že to už stačilo. Měli bychom požadovat po vládě, aby skončila s těmito persekucemi, aby nezávislá moje média mohla řádně operovat, fungovat, aby propustili pana Husejnova a dál další politické vězně, aktivisty. Evropská unie musí přijmout vážné kroky a e, trvat na respektování občanských práv a svobod, což je v podstatě základem e, Evropy. Jako takové, paní komisařko, lidská práva nemohou být zaprodána. A dokud neskoncují tyto praktiky, tak Evropská unie musí pozastavit e, finanční pomoc režimu z Azerbajdžánu. Děkuji.

Doamna komisar, it's your turn. Děkuji. Eh, slovo má paní komisařka. Pane předsedo, eh, Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za tuto možnost eh, opět diskutovat o lidskoprávní situaci v Azerbajdžánu. Velmi pečlivě, stejně jako vy, sledujeme situaci a poslední vývoj v případě Mehmána Husejnova. Eh, začali jsme se tím zabývat již v roce 2017. I tehdy jsme vydali prohlášení a já bych ráda využila této příležitosti, abych vám sdělila, co činíme v posledních dnech. Eh, po eh, opatření naší delegace v Paku tady tato delegace společně s misemi pěti států eh, navštívila eh, pana Husajnova ve vězení a tato návštěva nám umožnila zjistit, že jeho život není bezprostředně ohrožen, eh, dostává eh, lékařskou péči a ukončil eh, svou hladovku. Ovšem přesto jsme přesvědčeni, že nová obvědění za jeho údajné napadení vězeňského střízence není důvěryhodné a my to vše pečlivě sledujeme. Jsme v kontaktu s právníky a s útvary vězení a víme, že byl navštíven Červeným křížem. V posledních letech Evropská unie velký důraz skládla na situaci situace lidských práv v Azerbajdžánu a v rámci politického dialogu se zemí eh, i eh, setkání na vysoké úrovni s Azerbajdžánu jsme se věnovali těmto věcem a máme tady samozřejmě jasné priority, které zdůrazňují, že právní stát a dodržování lidských práv a základních svobod jsou v našem vztahu eh, klíčové. Nová dohoda EU-Azerbajdžán, o které se v tuto chvíli diskutuje, eh, přinese podmínku eh, demografických reform, podmínky právního státu, dodržování základních eh, svobod a lidských práv. Bude to její jádro. Uvědomujeme si, že jsou tady i nadále velké výzvy pro ochranu lidských práv a základních svobod v Azerbajdžánu. Jsme přesvědčeni, že bychom měli řešit tyto věci cestou dialogu, včetně vyjednávání o nové dohodě. Musíme mít komunikační kanály, abychom mohli vybudovat zájemnou důvěru a závazky tak, abychom efektivně prosazovali naše zájmy a hodnoty v Azerbajdžánu. A zatímco pokračujeme ve vztahu s orgány, také už se spolupracujeme eh, s organizacemi občanské společnosti, nezávislými médii a eh, lidskoprávními obhájci. Budeme i nadále podporovat obhajování lidských práv a základních svobod ve všech našich dialozích i v nadcházejícím setkání eh, o eh, otázkách spravedlnosti v Baku a budeme pečlivě sledovat vývoj případu Husajnova a dalších eh, obhájců lidských práv, včetně paní Ismailové. A samozřejmě budeme i nadále udržovat velmi těsný kontakt i se všemi, s vámi všemi. Děkuji, paní komisařko. E, tímto uzavíráme tuto rozpravu. Hlasovat se bude dnes. Nyní budeme pokračovat k další e, rozpravě, která se týká usnesení Evropského parlamentu o Sudánu. A slovo má na minutu a půl pan Tenok. 123%. inflace, vláda nedodává dostatek potravin, paliv a tak dále. Vidíme masové protesty v ulicích v Sudánu. To nás ale nepřekvapuje. To, co bylo zahájeno jakožto protest proti nedostatku potravin a zvyšování nákladů životních, to najednou prorostlo v protivládní hnutí samozřejmě napříč politickým spektrem. Omar al-Bashir se snaží i zamezit tomu, aby byl jeho politický mandát omezen. Již 30 let zde drží moc a vidíme brutální reakci vlády v Kartumu proti probíhajícím protestům. Tato reakce má za následek 40 eh, eh, lidských životů, hm, vláda tvrdí, že to bylo 24 a tisíce lidí bylo zadrženo. Právě proto je důležité, aby skutečně došlo k omezování této moci. Tento člověk, který tvrdí, že je s jediným vládcem na světě, který vlastně na kterého jsou eh, uvaleny dva zatykače mezinárodními, soudy, tak my právě v tomto okamžiku musíme být bdělí, aby nedošlo k další eskalaci, především s ohledem na bezpečnostní výzvy celého tohoto afrického regionu. Děkuji. Uh doamna Veržia, tři minuty. Děkuji, paní Veržia. Eh, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Přijali jsme eh, již několik usnesení o Sudánu, eh, například poslední z března 2018, pokud jde o zatčení pana Osmanova, nositele Sakarovovy ceny. Jeho blížní se obávají o jeho obavu také proto, že trpí cukrovkou, je ovšem e, jedním z mnoha organizace pro obhajobu lidských práv tady hovoří o, o mnoha zatčených osobách, o desítkách mrtvých a o, mučených. Neustále dochází e, k demonstracím, zejména v Chartumu. Zatím se to vždy týkalo ekonomické e, krize, nedostatku e, paliv. Je zde obrovská inflace. Hovoří se o 120% inflaci, to je druhá největší ve světovém měřítku a lidé nemají základní eh, produkty, které potřebují ke svému životu. Rozpočet se ze 70% věduje eh, militárním eh, účelům a ne jiným potřebným věcem. Došlo k prvním demonstracím, které začaly mimo hlavní město, ale poté se rozšířily na všechny další části této země, do Darfuru. Ehm, došlo i k represím. Svoboda, mír a spravedlnost, to je to, co požadují demonstrující. Chtějí eh, skoncovat s tímto stávajícím režimem. Ovšem, eh, Bašír chce změnit ústavu, aby mohl pokračovat ve svém prezidentském eh, úřadu a neměl by již v dalším mandátu pokračovat jsou eh, zatýkáni a pronásledováni eh, zastánci opozice, novináři, eh, jsou tady ti, kteří tady se účastní všech demonstrací eh, organizace sudánských eh, pracovníků. Eh, připomněla, že se bude konat další demonstrace v Chartúmu a ve velkých městech za mír a změnu. My jsme tady opakovaně odsouzili, zmínili dohody mezi Sudánem a EU ohledně migrace a boje proti terorismu. Ale jak je možné spolupracovat s represivními orgány této země a nechat je přicestovat i do Eh, našich orgánů, zatímco se tam dějí tyto věci. Nesmí se jim eh, dodávat bezpečnostní eh, zařízení, která mohou být využita proti místnímu obyvatelstvu. Všechny dohody musí být změněny tak, aby se přestalo s těmito pokryteckými činy. Chtěla bych hovořit ve prospěch solidarity vůči těm, kteří budou dnes demonstrovat v Sudánu a přitom nasazovat svůj život. Děkuji herr talman. tänkte dela upp mitt eh, inlägg i tre delar. Děkuji. Děkuji. Eh, chtěla bych eh, pohovořit o třech základních tématech. Samozřejmě je pochopitelné, že lidé protestují, když osoba velmi, eh, když stát velmi zvyšuje eh, ceny a lidé nemají na živobytí. Tyto protesty se rozšířily z venkovské části až do hlavního města Chartumu. Lidé mají právo na demonstrace proti panu Bašírovi, eh, který je již 29 let u moci. Lidé mají právo chtít nástupce. Nyní zemřelo již 45 lidí kvůli tomu, že protestovali. Policie je pronásleduje a mučí. Metody vlády eh, jsou velmi násilné proti lidem, kteří protestují. Dochází eh, k pronásledování oponentů a to vše musíme ostře odsoudit. Sudan musí dodržovat mezinárodní normy. Tak tomu ovšem dnes zdaleka není. Jinak by nemohlo docházet k takovým zatýkáním bez eh, soudu. Byla nasazena policie proti neozbrojeným lidem. Dochází k mučení. To nemůžeme akceptovat. Dále je třeba dodržovat harmonogram voleb. Podle ústavy není možné, aby prezident Bashir pokračoval i v dalším eh, mandátu, ale on eh, se snaží ústavu změnit tak, aby mohl kandidovat i během dalšího období a pokračovat ve své funkce. 22 eh, oponentů požadovalo, aby nastoupila nová vláda a aby se oznámilo datum pro nové demokratické volby. A chtěla bych zmínit ještě jednu čtvrtou otázku. Jde o usnesení, které se vztahuje k současným nepřijatelným událostem. Pokud ovšem hovoříme o těchto věcech příliš obecně, je pro mě jako e, členku zelených velmi smutné, že tato opatření, která požadujeme po desetiletí, nejsou dodržována. Vše má velmi e, negativní dopad i na životní prostředí e, lidé potom musí utíkat ze svých rodných vesnic a přesouvají se do měst. Děkuji. Takže a nyní má slovo pan Paet tři minuty. Thank you very much. Děkuji, milí kolegové. I přes ty týdny protestů v Sudánu a e, přes všechny ty apely na rezignaci prezidenta Al-Bashira, e, ta e, vedoucí strana ho opět nominovala na další funkční období ve volbách, které se mají konat v roce 2020. Tato vládnoucí strana Eh, říká, že vedení lze pouze změnit prostřednictvím voleb. No dobře, ale fakt je, že Al-Bashir je jediným eh, vládcem, prezidentem, proti kterému vydal Mezinárodní soudní eh, tribunál zatykač z titulu genocidy, etnických čistek a zločinech proti lidskosti. Takže my Navíc ho vítají s otevřenou náručí představitelé různých států, jako Číny, Indie, Kataru, Saudské Arábie a dalších, které Bashirovi umožňují eh, cestování, vítají ho a dokonce ho podporují, a ne, že by ho nechali zatknout. A také eh, v podstatě díky tomu může dále beztrestně vládnout a to velice tvrdě. Proto i vidíme eh, to, co, že došlo k, k zabíjení, k násilí, které páchají úřady na protestantech, to musí skončit. Jsou to obhájci lidských práv, právníci, lékaři, učitelé. Bašir a jeho komplicové musí být souzeni, předvedeni před soud eh, jako eh, ty ostatní, kteří páchají Eh, trest, tuto eh, trestnou činnost. Nadešla chvíle, aby Sudán eh, skoncoval se těmito mm, utlačováním lidských práv a začala, začala, začala rekonstruovat svoji společnost, aby se zhojila. Děkujeme, vážený pane A Nyní paní Kienge, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V centru naší pozornosti dnes je opět Sudán, jeden, jedna z afrických zemí, které jsou chudé. Podle nedávných zpráv ze Sudánu je to, vypadá to velice špatně. Hm, kdy, když my tady na konci roku jsme slavili eh, příchod nového roku, tak Sudánci eh, šli do ulic na náměstí a protestovali eh, proti tomu, že se jim tak hm, velice snížila kupní síla. Nejprve začali protestovat proti zdražování benzínu, chleba, protože na základě dekretu se zvýšila cena trojnásobně a mm, to eh, skutečně narušuje celou společnost, která je velice křehká, která eh, občané eh, žijí v chudobě mm, a ekonomická konjunktura nevypadá dobře v této zemi. I přesto všechno je to země, která má obrovské zdroje a mm, Sudán prožívá epochu, kdy vždy existuje určitá, určité období těch klidu a poté období různých revolt a sociálních konfliktů konfliktů mm, a mm, proti tomu e, vystupuje stát velice opresivně. A za tuto cenu, za ty, ten nepořádek platí nejenom Sudánci, ale i další e, Sudán vlastně tím ukazuje, jak politická, politické utlačování svobody projevu eh, je věcí, která je tragickou smutnou, protože mm, ti protestanti jsou zoufalí. Je třeba, abychom jasně mu řekli, že musí mm, velice rychle a prioritně se především starat o rozvoj vlastní země a především o ekonomický rozvoj své země a aby vytvořil klima, které bude politicky zdravé a aby mm, nepotíral tato hnutí. Je třeba zdůrazňovat zde i roli politického dialogu, který by měl být eh, praktikován a to především poté, co se vytvoří nová koalice opozičních stran. A tudíž je třeba i e, propustit z vězení e, e, laureáta Sacharovy ceny, Saliha Mahmuda Osmana a všechny vězně svědomí, ať jsou to profesoři, ať jsou to novináři, obránci lidských práv, proto aby Sudán se stal demokratičtějším. Děkuji. Děkuji, děkuji paní Barco. Děkujeme. A nyní má slovo pan Kelam, 4,5 minuty. Děkuji, vážený pane předsedo, vážená paní komisařko. Sudán je nezávislou zemí posledních 63 let. Téměř před 30 lety Omar al-Bashir se dostal k moci. Zakázal politické strany a zavedl islámský právní řád na národní úrovni. A zároveň se jmenoval v roce 1993 před prezidentem. Čili vlastně je to země s jednou stranou, která má stranu National Congress Party, v roce 90 byl na seznamu států, které sponzorují terorismus. Před 6 lety prezident al-Bashir slíbil, že již nebude žádat o nový prezidentský mandát. Ovšem v roce 2015 opětovně byl kandidátem, zatímco opozice bojkotovala tyto volby. Pokud jde o svobodu tisku, Sudán je na jednom z posledních míst. 174. místo jim patří na seznamu 180 zemí tohoto indexu. V loňském roce v prosinci začaly obrovské demonstrace nejdříve proti nárůstu cen potravin, ovšem ty se rozšířily na širší hnutí boje proti autoritářskému režimu, který, které žádá rezignaci prezidenta Al-Bashira. Tento člověk, jak už jsem se o tom zmínil, je téměř 30 let u moci. V současné době víme, že asi 50 lidí přišlo o život, 150 lidí bylo vystaveno mučení. Salin a Osman, který je bojovníkem za lidská práva a držel Sacharovi ceny, byl opětovně před devěti dny uvězněn a vůbec nevíme, kde je, v jakém vězení, kde ho drží. Je to třetí nejhorší země, která eh, na základě mezinárodního bočlistu persekvuje křesťany. My samozřejmě sledujeme s velikým zneklidněním tuto situaci, například eh, i různé zákony proti rouhatství, to, že dochází k pálení kostelu a tak dále. Před několika minutami se zmínili kolegyně, kolegyně o tom, že to je vlastně jediný eh, prezident státu, který je hledán Mezinárodním soudním tribunálem za etnické české v Darfuru, za přečiny proti lidskosti. Čili skutečně tento člověk je vlastně takovým mezinárodním zločincem. Evropský parlament odsuzuje excesivní využívání síly proti mírovým demonstrantům a pro propuštění pana Osmana, jakože všech obránců lidských práv, novinářů a jiných demonstrantů. Zároveň žádáme o uvolnění přístupu k internetu a svobodu tisku. Chceme, aby vysoká představitelka komise veřejně odsoudila tuto neakceptovatelnou situaci v Sudánu a využila všech možných prostředků k tlaku na místní vládu, aby došlo k ukončení násilí, masovému zavírání a zabíjení lidí. Zároveň chceme, abychom zavedli zákaz vývozu jakéhokoliv bezpečnostního zařízení, které se může využívat k interním represím, včetně technologií pro sledování komunikace na internetu. Členské země musí posílit podporu finančních příspěvku pro občanské organizace a obránce lidských práv v rámci Evropského fondu pro rozvoj. Děkuji, děkujeme, říká pan předsedající.

Já rovněž e, panu děkuji. To... Děkuji, vážený pane kolego. To mm, bylo vystoupení za EPP a nyní e, to je skupina SAD. Pan Kristea, máte dvě minuty. E, děkuji, pane předsedající. Od prosince minulého roku probíhají mírové demonstrace v ulicích mnoha měst v Súdánu. Rozšířily se na celou zemi, včetně hlavního města Chartuma. Občané právem demonstrují proti nárůstu cen, nedostatku potravin i nedostatku paliv. Bezpečnostné složky ovšem nepřiměřenou silou zakročily proti protestujícím. Právo na protestování je ovšem eh, demokratickým právem a sudánská vláda samozřejmě musí zohlednit požadavky svého lidu. Není možné, aby je násilím potlačovala. Přičemž eh, zemřelo více než 40 osob. Zatýkání studentů a aktivitů, eh, aktivistů také musí skončit. Sudánské úřady musí tyto osoby propustit a pokud bude nezbytné, tak vést řádné vyšetřování. Musíme zajistit, aby národní bezpečnostní eh, složky postupovaly přiměřeně a v souladu s mezinárodními závazky této země. Aktivisté nemají právo kontaktovat právní zástupce a ani rodinné příslušníky. To je nepřijatelné a proto apelujeme na sudánskou vládu, aby jakékoliv násilí ukončila a aby přestala těmto osobám bránit v kontaktu s advokáty. Advokáty nelze zastrašovat. Děkujeme. Děkujeme. A nyní to bude za EKR. Pan Demesmaker, prosím, máte dvě minuty. <clears throat> Děkuji za slovo, vážená. Democracy. Minulý týden uh, The Economist zveřejnil eh, svůj index eh, demokracií a Sudan se nachází na nejnižší příčce tohoto seznamu. Nefunguje zde vláda, nestará se o své občany a nejsou dodržovány žádné lidské svobody. Mezinárodní společenství přijalo celou řadu zpráv o porušování lidských práv v této zemi. Změnilo se toho velmi málo. Co funguje, jsou bezpečnostní složky a milice eh, prezidenta Bašíra Ti používají ostrou munici proti občanům, kteří stávkují a demonstrují eh, proti eh, nedostatku, které, ve kterém žijí. Mnoho lidí bylo zraněno, eh, lidští, lidskoprávní obhájci byli, jsou zavíráni do vězení. To jsou zákroky režimu, který má obavy před svými občany Tito lidé eh, ovšem už se nechtějí nechat nic líbit, vycházejí do ulic, nechávají se zatýkat eh, a eh, nasazují své životy. Lidé se stále více mobilizují a my musíme vyslat signál tomuto národu, který tady trpí pod režimem, který by měl být uvězněn. Nesmíme s nimi spolupracovat. Děkujeme. A nyní to je pan místo předseda Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Lid chce, aby padl režim a to jsou protesty, které slyšíme na ulicích Kartumu a e, na to se reaguje střelbou a slzným plynem. Tisíce Sudánců jsou e, od 19. prosince na ulicích, protože chtějí skutečnou změnu v zemi, kromě demise svého e, prezidenta ale zatím je tam chaos. Zatím mm, v podstatě to jsou spravodajské služby a různé paravojenské jednotky, které bojují proti svým občanům. Je to tragická bilance 45 mrtvých, 800 příze více než 800 začených e, za tři týdny a je to krvavý e, diktátor, který kterýž tam vládne le, e, spoustu let, pan, je to prezident Al-Bashir. A zde on by ale měl být přece zavřen kvůli genocidě, kvůli zločinu zločinům proti lidskosti a, eh, a eh, on naopak toho chce prodloužit svůj mandát a dále se ucházet v roce 2020. My chceme, aby sudánská vláda bezpodmínečně propustila všechny mani, eh, manifestující, především Mahmuda Osmana a potom i e, studenty, kteří byli zatčeni v prosinci a všechny zástupci Evropské unie musí využívat veškerý nátlak, který máme, politický, komerční, obchodní tedy a ekonomický, tak aby e, tam tento masakr už jednou provždy skončil. Děkuji. E, děkuji panu Bar. Děkujeme a nyní vystoupí za ENF paní Arnatu. Prosím, máte slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Viděli jsme takový článek v Regle du Jour, je to takový pseudofilozofický plátek známého francouze Bernardány Levyho, kde se hovoří o tom, že myšlenky Národní fronty jsou podobné jako ty v Sudánu. Jestli dovolíte, budu trošku provokatérka a udělám takové srovnání na základě tisku. V Sudánu došlo k zadržení 800 mes, osob v těchto protivládních demonstracích, což je méně než 5000 tisíc lidí žlutých vest, které byly zadrženy ve Francii, když bojovali proti aroganci prezidenta Macrona. Pokud víme, v Sudánu bylo zabito 20 až 40 lidí, u nás se hovoří o stovkách vážně zraněných manifestantů, manifestantů demonstrantů. Je to represe našeho ministra Kastaněra. Ano, v Sudánu aplikují šarii, ovšem v Evropě islámisté získávají čím dál tím více prostoru. Čili co z toho můžeme vyvodit? Myslím si, milí kolegové, že Evropský parlament by měl nejprve řešit to, co se děje před naším Prahem, než bude zasahovat eh, eh, do jiných kontinentů a cizích zemí. Děkujeme, paní eh, kolegyně a nyní to bude Křištof Hetman, 1,5 minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající, dámy a pánové. V Sudánu už asi měsíc probíhají demonstrace, které jsou čím dál tím krvavější. Situace v této zemi je nesmírně napjatá a právě proto nesmíme zavírat oči před eh, tímto krve prolitím a porušováním lidských práv této zemi. Lidé, že žijí v šílené chudobě, skutečně mají méně než dolar na den. Rastoucí ceny, nedostatek potravin, to všechno vyhnalo tito tyto lidi do ulic. Sudánci nesouhlasí ani se změnami ústavy, které by umožnily prezidentovi Bashirovi opětovně mm, kandidovat i přesto, že ho Mezinárodní soudní dvůr obvinil z mm, přečinů proti lidskosti. Proto se domnívám, že povinnosti Evropské unie je žádat místní vlády, aby místní orgány, aby přestali používat sílu proti mírovým demonstracím, aby okamžitě propustili novináře, bojovníky za lidská práva a představitele opozice, aby přestali pronásledovat křesťany a představitele jiných náboženství. Rovněž nás nesmírně zneklinuje to, že je zde omezována svoboda slova a omezování přístupu eh, k internetu, jakož i cenzura tisku. Právě proto žádám, abychom opět op- okamžitě zakázali export všech technických zařízení do této země, která by mohla zneužívat právě tyto prostředky k těmto účelům. Děkujeme. Paní Ward má slovo na dvě minuty. Minulý týden Marel Elháš, eh, sudánský novinář žijící v Liverpoolu v mém volebním eh, okrsku mě kontaktoval, protože eh, tato žena se obávala situace ve své země. Řekla mi, že civilní obyvatelstvo čelí bezprecedentní míře násilí při protestech proti režimu Bašíra, včetně tedy náhodné střelby volné střelby a má velké obavy, zejména pokud jde eh, o no, blogera Aliho, který byl eh, zastřelen eh, v Chartúmu snajperem, byl postřelen, deset let byl v lékařské péči a nakonec byl unesen sudanskými složkami a nyní je v nelidských podmínkách držen. Já volám potom, aby sudánské orgány tohoto muže okamžitě propustili a poskytli mu v zahraničí náležitou lékařskou péči. Orgány musí také informovat jeho rodinu a právníka eh, ohledně eh, jeho místa, kde je zadržován a musí být eh, tedy propuštěn. Jeho případ je velice znepokojivý a sudánské lidskoprávní organizace jsou velmi znepokojeny, stejně tak jako my. Vysoká představitelko, učiňte prosím vše nezbytné pro to, aby tyto orgány v Sudánu toho muže okamžitě propustili. Dále bych chtěla poděkovat eh, lidu v Liverpoolu, eh, který, eh, který je solidární se sudánským lidem v této obtížné době. Nikdy se nepodrobíme nepřátelskému atmosféře Tereze May, pokud jde o přijímání migrantů a osob, které hm, požadují azyl. Děkujeme, pan Kerry má půl minuty. Once again, uh... Opět tady diskutujeme o závažné situaci lidských práv v Sudánu, pokud je o základní mm, mm, svobody, o, mm, protivládní hnutí, porušování práva na svobodu projevu, na združování, na schromažďování a arbitrární svévolné omezování svobod. To je všechno politování hodné. Také i zde e, e, není zveřejněno, kde se nachází Salim Mahmud Osman, což je e, advokát lidských práv, takže to je třeba, abychom, aby bylo dáno ve známost a a plemeného propuštění. Je třeba propustit ostatní aktivisty. Je třeba skoncovat s persekucí křesťanů. To je velice důležité pro nás, tedy pro EPP, pro naši frakci. Ano, e, e, nezávislý tisk, to je pilířem demokratické společnosti a zde mm, svoboda projevu e, musí platit všude, včetně v Sudánu. A proto je třeba podporovat tam ob- organizace občanské společnosti. A kromě toho Evropská unie musí mm, pracovat i na ochraně práv žen v Sudánu. A zde mm, je třeba apelovat na sudánské orgány, aby plnili své mezinárodní závazky a reagovali na naše požadavky. Děkuji, Děkujeme, pane kolego. A nyní má slovo na dvě minuty pan Kán. Pane předsedo, nedávný politický rozvoj Sudánu nás neklidňuje musíme uvalit sankce, aby došlo k eh, ukončení represí. Tyto demonstrace začaly proto, že lidé nemají dostatek potravy. Najednou došlo k obrovskému zatýkání opozici, opozičních představitelů proti prezidentu Obašírovi. Vidíme, že samozřejmě došlo k obrovskému nátlaku ze strany místních vojenských sil. Lidé využí, eh, využívají zde eh, živé zbraně a tak dále proti politickým opozičníkům, studentům, i přesto, že tato situace je skutečně krvavá, protesty pokračují, Bašír chce udržet moc za každou za všech okolností. Dochází samozřejmě i k utlačování všech zarfůrů, lidé nemají svobodu schromažďování, projevu. To všechno musíme odsoudit v souladu s mezinárodním právem. Místní vláda musí propustit všechny uvězněné a zároveň eh, vysvětlit všechny případy excesivní síly proti demonstrantům a potrestat vyniky. Musíme samozřejmě vystupovat i proti prezidentu Bashirovi, který, na kterého je mezinárodní zatýkač za genocidu a Eh, jiné trestné činy. Samozřejmě, že toto může mít dopad na bilaterální vztahy s touto zemí, to je jasné, ovšem toto nestačí. Mezinárodní společenství musí přestat zavírat oči před tímto krve prolitím v této zemi a žádat, aby Sudán plnil mezinárodní povinnosti a zároveň musíme uvalit cílené sankce proti všem těm, kteří jsou zodpovědní za toto zneužívání, abychom mohli vůbec pokračovat v bilaterální spolupráci s touto zemí. Děkuji. Děkujeme, pane kolego. A nyní má slovo pan Frunzulika dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní komisařko, milí kolegové, kolegyně, v neposlední řadě, i když došlo k určitému pokroku v oblasti legislativních a institucionálních reform, nedávné události v Sudánu, kde došlo k zneužívání vládní moci, vidíme, že celá situace demokratická vůbec situace v této zemi je nesmírně křehká, dochází k potlačování lidských práv a právě proto by mezinárodní orgány, včetně EU, měly hrát důležitějšou roli v tomto regionu. Přeše, prošetřit veškeré případy zneužívání lidských práv a zároveň zajistit přístup mezinárodních humanitárních organizací, které poskytují humanitární pomoc potřebným. EU musí zároveň posílit naše úsilí v boji za svobodu Eh, projevu v prostřednictvím našich externích politik a jiných nástrojů a zároveň poskytnout finanční podporu obráncům lidských práv i občanské, představitelům občanské společnosti, především v rámci Evropského rozvojového fondu. Dokonce bychom měli vzít v potaz i možnost škrtu tohoto fondu, těchto prostředků tam, kde je to zapotřebí, pokud víme, že tyto finanční prostředky jsou zneužívány nevhodným způsobem. A v neposlední řadě požadujeme transparentnost zajištění různých bezpečnostních projektů v Sudánu, včetně všech plánovaných aktivit a beneficientů evropské pomoci a pomoci ze strany evropských členských států. Děkuji, děkujeme pane kolego. A nyní se dostáváme k části Catch the Eye. Prvním je pan Faria, prosím. Máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Od, masi, od té doby, když před měsícem zašly masivní eh, procesy, tak eh, zde Eh, bylo zastřeleno hodně protestujících a zatknuto, uvězněno řada sudánců, kteří odvážně bojovali proti korupci a hájili svá práva. A zde sudánská vláda i přesto všechno páchá eh, arbitrární eh, zatýkání a zabíjí protestující a znamená to více a více násilí na novinářích a běžných občanech. Milí kolegové, Evropská unie musí respekt, trvat na tom, že budou respektovány klíčové hodnoty a že musí apelovat na prezidenta Al-Bashira, aby eh, skoncoval s touto konfrontací vůči protestujícím. Mahmoud Osman and včetně držitele Sacharovovy ceny Osma, Mahmuda Osmana a zajistit uh, ústavní práva, včetně právo na mírové schromažďování. Ještě jednou, paní komisařko, Evropská unie musí jednat a to nyní, ne později a musí uvalit sankce na vládu uh, Al-Bashira a to konkrétně pozastavit veškerou finanční pomoc. Děkuji vám. Děkuji. Následuje pan López Aguilar. Také na jednu minutu. Pane předsedo, vážená paní komisařko, v tomto mandátu Evropského parlamentu jsem měl příležitost být členem volební pozorovací mise v Súdánu a bylo velice zajímavé vidět naživo a z první ruky, to obrovské vyjádření demokratické vůle sudánských občanů. Byl to dlouhý den hlasování a přepočítávání hlasů. Takže je, jenom, je, je smutné, že opět v Evropském parlamentu diskutujeme o porušování základních práv v Sudánu. A to pod nátlakem prezidenta Bašíra, který je obžalován Mezinárodním soudním tribunálem a který prosazuje ústavní reformu, která vede k ilegálnímu zadržování eh, aktivistů, kterým záleží na právním státě v Sudánu. Diskutujeme o tom s vysokou představitelkou Mogherini, ale dává smysl, abyste to byla vy, paní komisařko pro obchod, abyste se postarala o sankce vůči tomuto chování, které je zcela nepřijatelné pro mezinárodní komunitu a které je zcela v rozporu s hodnotami Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji vám. Nyní pan Marias, prosím. Jedna minuta. Děkuji vám. V Sudánu dochází každý den k represím. Je tam Národní bezpečnostní služba, což je eh, což je složka, která zatýká aktivisty a studenty a demonstranty. To vše posílilo po ekonomické krizi. Přestože Sudán je bohatá země, tak v praxi lidé musí bojovat o každý kus žvance. A prezident al-Bashir by byl normálně poslán před Mezinárodní soudní tribunál. Snaží se prodloužit své funkční období a doufá, že jedině tak unikne mezinárodní spravedlnosti. Je tedy třeba učinit opatření, je třeba uvalit sankce eh, na Bašíra a jeho přátele, aby pochopili, že nemohou takto eh,

Děkuji, pane předsedo. Je třeba si uvědomit, co se děje v této africké zemi. Nerovnost, násilí, nedostatek zdrojů, porušování lidských práv, utlačování tisku a podobně. A to je tedy zhruba obrázek, který si o této zemi můžeme udělat podobně jako o řadě dalších afrických zemí. Ale politicky a sociálně je Sudán ještě problematičtější, protože dochází k násilné represi eh, vůči opozici. Prakticky 40 tisíc mrtvých eh, můžeme zaznamenat plus zraněné. V roce 2020 proběhnou volby, ale hrozí, že tato země eh, se vydá ještě větší, cestou větší represe vůči opozici, více eh, persekucí eh, ze strany prezidenta Bašíra, represe vůči všem křesťanům, represe vůči lidem, kteří nebudou moci žít v souladu se svou vírou. A já eh, tedy vyzývám evropské instituce, aby přijali opatření, aby k takovým eh, eh, skutkům nedocházelo. Děkuji vám a na závěr dám slovo paní komisařce, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, situace v oblasti lidských práv v Sudánu je Eh, zdrojem neustálého znepokojení. Ehm, týká se to svobody projevu, schromaždění, združování i stále menší prostor pro občanskou společnost. My jsme svědky podkopávání základních práv, ehm, reakcí sudanské vlády na široké protesty v celé zemi z prosince z důvodu rostoucích um, životních nákladů. Sudánské bezpečnostní eh, síly použily, tak, eh, použili sílu, slzný plyn, své volné zatíkání a 40 lidí přišlo o život, 800 lidí zůstalo zadrženo, 7 eh, mediálních mm, center bylo zabaveno. Vláda brání koordinaci protestujících a potlačuje šíření zpráv jsou útoky proti zdravotnickému personálu v nemocnicích eh, v důsledku z používání slzného plynu. Očekáváme, že sudanská vláda propustí všechny novináře, členy opozice a další protestující, kteří byli své volně zadrženi. Také očekáváme, že vláda provede šetření eh, úmrtí a zneužití pravomoci. Je důležité, aby zodpovědné osoby byly postaveny k, odpovědno, k, odpovědno, k odpovědnosti. Dále by eh, se vláda měla zdržet dalšího násilí a deeskalovat situaci. EU vyzývá sudánskou vládu, aby umožnila sudánským občanům vykonávat svá ústavní práva, vyjadřovat své eh, názory bez, bez strachu. Také vyzýváme vládu, aby implementovala nutné politické reformy a Eh, řešila problémy, která, eh, které tíží obyvatele. EU bude i nadále obhajovat lidská práva za a svobody v EU, podporovat občanskou společnost a obhájce lidských práv. Jak víte, naše vztahy se Sudánem jsou ovlivněny zatykačem prezidenta Bašíra a další rozhodnutí neratifikovat eh, dohodu Kotonu. Sudán nemá tedy nárok na financování z evropských rozvojových fondů. Avšak země je ve velice obtížné ekonomické a humanitární situaci. Široký konflikt, eh, nebezpečí negativně ovlivňují celý region. Eh, z tohoto hlediska jsme dali k dispozici zvláštní opatření 1 milion euro před dvěma lety ve prospěch populace. Neznamená to, že schvalujeme politické vedení. Tyto prostředky půjdou z nozového fondu EU, eh, Trust fondu pro Afriku. A má to zlepšit situaci těch nejzranitelnějších skupin. Nadále budeme upozorňovat e, sudánské orgány e, na všech úrovních a mm, budeme používat Evropský nástroj pro demokracie a lidská práva, které financuje několik projektů, svobodu tisky a občanské vzdělávání, občanská práva v Sudánu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane, paní komisařko. Mm, máme šest návrhů rezoluce a e, hlasování proběhne dnes, zanedlouho. A tím chci odložit e, diskusy na toto téma a e, přerušuji schůzi až do hlasování. Děkuji všem za příspěvky a děkuji paní komisařce. president. Good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Ve 12 má začít hlasování a teď už je po 12, takže vám dám 30 sekund na to, abyste se usadili. Děkuji vám. těm, kteří mi pomáhají zjednat klid v sále. Prosím, posaďte se, máme tu celou řadu zpráv a ještě než přejdu ke zprávám, vážení kolegové, chtěla bych dát slovo paní Piri, která žádá o slovo, prosím. Děkuji moc krát, paní předsedající. Vážení kolegové, dnes ráno nizozemský novinář Ons Bursma byl nečekaně vyhoštěn z Turecka a otázka zní, jestli to máme znovu tu čest s příkladem toho, jak je v Turecku umlčována žurnalistika. Chtěla bych požádat předsedu Tajányho, aby se obrátil na turecké orgány a aby se ptal na důvod jejího vyhoštění, vzhledem k tomu, že nebyla dána žádná jiná příčina než vágní eh, bezpečnostní ohledy a navázání na teroristické organizace. A ještě jednou bych chtěla, eh, aby zdůraznil význam svobody tisku v Turecka pro tento parlament. Thank you, madam. Um, you have Děkuji, máte podporu parlamentu a já jakožto bývalá novinářka vás podporuji. Předáme vaši zprávu kolegu, eh, panu předsedovi. Pan Wolf. Děkuji, paní místo předsedkyně. Ehm, teď, když máme dávat technické připomínky a eh, odvolávat se na jednotlivé odstavce jednacího řádu a tak dále. Neustále je nám říkáno, abychom neprotahovali jednání. Já mývám podobné příspěvky jako předřečnice. Mohl by mi tedy parlament dát najevo, k jakému bodu jednacího řádu se vztahoval předchozí příspěvek, abych mohl v budoucnu používat stejný? Wolf, Pane Wolfe, požádám eh, administrativu, aby se na vás obrátila. Prosím, pan Sošněř žádal o slovo. Eh, ve vtorek eh, paní... Děkuji vám. Paní Bilbao Barandika pronesla nevhodný komentář v tomto sále, kdy prohlásila, Eh, kdy hovořila o určitých řečnicích a já si myslím, že by se možná měla rozhlédnout kolem sebe, kolik je tu žen, kolik je tu mužů. Já si myslím, že takové komentáře eh, o tom, kdo by tu měl být, kolik by tu mělo být žen, kolik by tu mělo být mužů, to není vhodné. Děkuji. Teď s vaším kole- dovolením přejdeme k hlasování. První zpráva se týká Azerbajdžánu, zejména případu Mehmeda Husenova. Ju- Ju- ještě paní Harms si přeje slovo. No, so, sorry, um, we had a very good uh, Já se omluvám. Vyjednávání o tomto usnesení bylo velice dobré mezi kolegy ze všech frakcí, kteří podepsali toto usnesení, ale já bych chtěla předložit dva ústní pozměňovací návrhy, které jsou technické. Chceme, aby toto usnesení bylo fakticky správně. Uh, já jsem očekávala, že dostanu slovo k bodu B a k bodu C našemu usnesení, ale když dovolíte, mohu oba technické návrhy představit nyní. Byla bych ráda, kdybyste souhlasili s následujícími změnami bodu B usnesení. Mechman Husejnov, který má být propuštěn v březnu 2019, čelí případnému dodatečnému trestu odnětí svobody 5 až 7 let a to z důvodů, které neodpovídají článku 3.7 a 315.2, ale pouze článku 317.2. To je můj první ústní pozměňovací návrh a já žádám o jeho podporu. Druhý ústní pozměňovací návrh se týká návštěvy delegace ESVČ eh, e do věznice, kde eh, pobývá Mehmet Husejnov. A k této návštěvě došlo nikoli 10. ledna, ale 11. ledna. A poté, co komisař v debatě řekl, že podle ESVČ Mehman Husejnov ukončil hladovku, Hladovka je jeden z důvodů naší debaty a usnesení. Tak já bych chtěla tady říci, že rodina ani právníci nemohou potvrdit, že by ukončil hladovku. Děkuji vám za pozornost a žádám vás o podporu těchto technických změn. Děkuji, paní Harms. Takže máme tu dvě technické změny. Jsou proti nim nějaké námitky? Není tomu tak? tom případě zahajuji hlasování. Budeme hlasovat jmenovitě a končím hlasování. Přijato. Děkuji vám. Jdeme nyní na společný návrh usnesení od šesti politických frakcí k Sudánu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další zpráva Eh, program eh, ukončení provozu jaderné elektrárny Ignalina v Litvě. Paní Harms, jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Pirinský, výroční zpráva za rok 2017 o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva pana Svobody přeshraniční nároky na navrácení uměleckých děl a kulturního zboží ukořistěných ve válkách. Zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Dalším bodem Zpráva Regner. Budeme hlasovat o rozhodnutí výboru Jury zahájit meziinstitucionální vyjednávání na základě zprávy paní Regner. Chce někdo promluvit k tomuto bodu? Dobře, kolegové, nyní budeme jmenovitě hlasovat o tomto rozhodnutí. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Rozhodnutí výboru bylo tedy schváleno a mohou být zahájena vyjednávání s okamžitou platností. Dalším bodem je zpráva o rozhodnutí výboru pro rybolov zahájit vyjednávání na základě zprávy Aguilera Garcia ohledně eh, rybích populací v západním středozemním moři. Chce si někdo vzít slovo? Ano, prosím. Paní Aguilera si chce vzít slovo, prosím. Děkuji vám. Máme velké štěstí, že můžeme hlasovat poprvé v historii během tohoto mandátu o rybolovném plánu pro západní středomoří. Žádáme tedy o tento mandát, protože jsme se velmi snažili o dohodu. Je tam 24 kompromisů. My jsme odložili hlasování ve výboru, abych, poměry ve výboru byly ještě výhodnější, abychom získali větší většinu. A poprvé v historii tedy bude možné učinit krok ve prospěch rybářů a rybářek v západním středo, středomoří. Pokud tahle zpráva neprojde, tak nebude existovat rybolovný plán pro středozemní moře. Někdo další chce hovořit k tomuto bodu? Ne, v tom případě budeme hlasovat. Zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Přijato, kolegové, výbor může vstoupit do meziinstitucionálních vyjednávání. Dalším bodem. Máte dneska dobrou náladu, já doufám, že vám zůstane. Zpráva paní Gardia Zabal Rubial a pana Sarvama. Ochrana unijního rozpočtu v případě obecných nedostatků situace právního státu v členských státech. Pan Sarvama má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, K udržení demokracie v jakémkoliv členském státu je naprosto zásadní právní stát. Podkopávání právního státu je vždy nebezpečné, protože umetá cestičku oslabování dalších demokratických prvků státu. Proto hlasujeme o této zprávě. Chtěl bych zdůraznit, že toto nařízení má svůj právní základ ve finančním nařízení v článku 322 smluv, nikoli v článku 7. Jde tady o ochranu unijního rozpočtu před obecnými nedostatky právního státu. Další, co je důležité si uvědomit ohledně tohoto návrhu zprávy, je to, že to bude mít stejné rozpočtové následky pro jakýkoliv členský stát, který by oslaboval právní stát. Děkuji. Děkuji, pane Sarvama. Nyní budeme, budeme jmenovitě hlasovat o návrhu odmítnout návrh komise. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pane Sarvama, máte ústní pozměnění, které chcete navrhnout? Děkuji, paní předsedkyně. To ústní pozměnění zní takto. Prevence a sankcionování daňových úniků a správné fungování orgánů přispívá k administrativní spolupráci v daňových záležitostech. A tam potom chceme škrtnout slova tax competition, daňová konkurence, protože to je v kompetenci členských států a proto nepatří do této zprávy. Děkuji, jsou proti tomu námitky? Ano, jsou. Děkuji, prosím, posaďte se opět, budeme o tom hlasovat. Já tedy přesně přečtu, eh, aby to bylo jasno, o čem hlasujeme. Je to blok návrhu 1 až 28, 30 až 35, 37 až 44, 46 až 56 a 62 až 68 včetně pozměněného návrhu, včetně návrhu 41, tak jak byl původně podán. Kdo je pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Jdeme na pozměňovací návrh 36, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 29 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 81 pro? Chcete to ověřit? Ověřit 29? Dobře. Takže 81, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 73 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 až 61D pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 a 77 odpadají. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď hlasujeme o návrhu komise, zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Slovo nyní dostane paní Gardia Zaval Rubial. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tu velkou podporu v souladu s rozhodnutím konference předsedů ohledně víceletého finančního rámce chci požádat o to, aby parlament vrátil eh, toto, tuto zprávu do výboru podle článku 59a. Děkuji, budeme o tom hlasovat pro, proti, zdrželi se, přijato a zpráva je vrácena do příslušného výboru k vyjednávání mezi institucemi. Jdeme na zprávu Gigold, zřízení v programu Fiscalis pro spolupráci v oblasti daní. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 2 a 3 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Potom odpadá 1 CP2 a hlasujeme o návrhu komise jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Slovo má pan Gigold. Já jsem o slovo nežádal, ale to eh, se mm, mm, týká eh, interinstitucionálních jednání, kterým se to vrací. Takže budeme o tom hlasovat, je pro, proti, drželi se, návrh byl přijat, pane Gigolde, takže nyní přistoupíme k další zprávě. To je zpráva Valero o zřízení programu práv a hodnot. Návrhy 113, 114 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Další blok. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Návrhy byly přijaty 21. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat 73, první část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat druhá část, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh komise, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. a návrh byl přijat. Pane Valero, nebo paní Valero, omlouvám se, říká paní předsedkyně, prosím, máte slovo. Sorry. I, I would... Já bych eh, chtěla, aby toto bylo vráceno výboru pro institucionální eh, jednání podle pravidla 59. Eh, Děkuji, o tom budeme hlasovat. Kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat a vrací se k projednání. A další je zpráva Uručev, eh, nástroje pro jadernou bezpečnost Eh, doplňující sousedství návrh 1 až 47 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, návrh komise jmenovitě zahajuje hlasování, končím hlasování a je to přijato. A nyní zpráva paní komis pro, o boji proti pozdním platbám. E, první část e, pro, proti, drželi se, schváleno druhá část pro, proti, strželi se. Budeme kontrolně hlasovat o druhé části čtvrtého odstavce. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh jedna. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto návrh 3, kde eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Usnesení hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Děkuji. A dostáváme ke zprávě paní Kapel, výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Hlasujeme o usnesení jako celku. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Dále zpráva o diferencované integraci pana Durana jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Děkuji. Závěrečná zpráva pana Lajnena a paní Tům, eh, odstavec 8, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno, odstavec 16, první část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Hlasujeme usnesení jako celku jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním A to bylo přijato. Děkuji vám, kolegové. Kolegové, pokud byste opustili sál, mohli bychom přistoupit k vysvětlení hlasování a budeme tedy moci jednat pouze do 14.45. Takže nyní zpráva Berge a dávám slovo paní Korten Darling na jednu minutu. Děkuji. Paní Curtin Darling v sále nevidím, takže pan Šošněv, máte slovo. Myslím, že právě telefonuje v tuto chvíli. Takže pan Zahradil jednu minutu na vysvětlení hlasování zpráv Burger. Žádný velký pokrok jsem nezaznamenala, takže další zpráva. kolega Howard eh, ke zprávě Fernandez Cutillero ohledně eh, zřízení investičního programu EU. Pan Howard. Thank you, uh, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně Eh, když se sejdu s eh, kolegy, kteří se participují na těch problémech EU, tak mluví o potřebě zjednodušení. My máme zjednodušení díky této zprávě. Snížení, eh, omezení těho počtu zkratek, jednotný režim řízení, 13 služeb sloučeno do jednotného bodu kontaktu, to zjednodušení i mm, flexibilita větší mm, při hledání programů Eh, což mě neodpovídá, co tam existovalo. 38 miliard liber garancí rozpočtových, další miliardy na regionálních partnerů. To by mělo doplnit 650 miliard. To je odhad komise. To jsou eh, investice, které nemohou přijít komerčně a přímo spojuje veřejné soukromé investice do skutečného partnerství a budoucnost evropského růstu. Děkuji paní Makovej. Děkuji. Úroveň Ehm, ochrany investic neodpovídá strukturálním potřebám a ne dlouhodobým technologickým změnám, globální konkurence a společenské změny. To vyžaduje neustálou podporu, proto podporuji tento fond Invest EU, protože pomůže výzkumu a vývoje digitalizaci, což povede k zaměstnanosti, vytváření pracovních míst i plnění cílů z pařížské dohody, včetně klimatických změn. Je velmi důležité investovat do vědy, kultury, vzdělání i školení. Jeden z důležitých beneficientů by měl být Rumunsko, které si velice cení lidských zdrojů ve všech těchto oblastech. Nyní zpráva Mato o Evropské centrální bance. Máte slovo, prosím, mějte si mikrofon. Jsem si jistě, jsem žádal vysvětlení hlasování o jak v Centrální Americe, tak k této zprávě. Nejste na seznamu pro střední Ameriku. Já jsem vyzvala tři kolegy, nikdo nereagoval. Já jsem tady ale byl. My vás přidáme na seznam, ale teď přejdu k další zprávě a pak se k tomu vrátím. Vy jste telefonoval, tak to se omlouvám. Um, Vrátím se k vám za minutu, protože ta zpráva, ke které potřebuji přejít, je zpráva MATO. Evropská e, centrální banka, pan Morel, máte slovo. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. E, máme 20-leté výročí existence eurozóny a je to e, předmětem kritické bilance zprávě ECB. Pokud tato politika má za cíl udržet eh, eurozónu, a, mm, mm přitom eh, stát Jižní Evropy jsou těžce zkoušeny a tato politika, která je tak, jak je vedena, stále není dostatečná. Eh, expansionistická politika, investice, která by vedla ke konverzenci eurozóny. V této zprávě Eh, se přebírají klasické, eh, klasická dogmata strukturálních eh, důvody a to se týká celých těchto území. Ehm, řešení divergence, investice, transfery, tak to tam není. Já si, bych si přál No, myslím, že Evropa by si zasloužila více. Teď se vrátíme k první zprávě v Střední Americe. Vyzývám paní Kirten Darling, tu tady nevidím. Další pan Sošněř na jednu minutu. Já jsem hlasoval proti této zprávě, protože to je zpráva o obchodu údajně mezi EU a Střední Amerikou. Mm, co se týče Evropské unie a dalších signatářů, proč bychom potřebovali jendrovou rovnost eh, v obchodní dohodě? Především, když všichni víme, proč bychom tam měli mít zvláštní kapitolu. Mm,

Evropsk- přístup Evropské unie k Střední Americe ukazuje organizaci, která ehm, se zajímá o export své ideologie, stejně jako jakýkoliv revoluční režim, ať jsou to jakobní ve Francii nebo bolševici v Rusku. Jakákoliv organizace, která chce, aby zbytek světa následoval. Protože Mm, všechny z EU se Střední Amerikou jsou založeny na tom, že musí být e integrace všude, že to musí být blok proti bloku, že nemohou jednat si jednotlivými státy. Střední Amerika je nucena do vytváření nadnárodních združení, včetně nadnárodních parlamentů. Já chápu, proč se to děje. Jistě si mnozí myslí, že regionální združení jsou cestou vpřed a že má eh, smysl tlačit svět tímto směrem. A přesto tady zůstává eh, ta nepříjemná pravda. Eh, když bylo zrušeno, když bylo založeno EHS, tak bylo 80 zemí. Řečník byl přerušen. Pan Torvalds, máte vysvětlení? Ke zprávě Torvalds. Já jsem měl příspěvek bankovní unii. Deset let po finanční krizi, která zničila světovou ekonomiku, bankovní unie stále není dokončena. Ehm, dluhy jsou systémové, e, to stále e, ohrožuje, ekonomická nestabilita ohrožuje naši společnost případě nové krizi státy musí socializovat ztráty finančního sektoru, takže eh, sliby, eh, odpověď na krizi z roku 2008 byly porušeny, eh, zrazeny v této mm, další zprávě o bankovní unii. Je to mm, mm, mm, selhání neoliberální politiky. Myslím, že je třeba hledat skutečné odpovědi je třeba oddělit banky, investiční banky od eh, bank, které sbírají vklady. Je třeba ukončit austeritu, je, eh, regulovat stínové bankovnictví, které vede k destabilizaci světové ekonomiky. Ehm, mm, pokud se tam to nepodaří, tak další krize přejde. Další zpráva je EU Kolumbie. Paní Kirton Dálin tady není a přecházím tedy k situaci základních práv Evropské unie 2017. Paní Šojdru. Thank you very much. It's about... Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Tohle uh, je zpráva o uh, právech a hodnotách, je to tak? Situace základních práv. Ano

Pan Mamikins, děkuji. Vážení kolegové, pro mě jako socialistu a demokrata eh, bylo hlavním momentem roku 2017 vytvoření Evropského sociálního pilíře. A lidská práva jsou jednou z nejdůležitějších hodnotou a je to také jedna z prvních věcí, kterou eh, cizinci zmiňují, když hovoří o zahraniční politice Evropské unie. Ale u nás doma situace není ani zdaleka dokonalá. V této druhé zprávě uh, je, zjišťujeme alarmující situaci. Každodenně se mnozí lidé v Evropské unii setkávají s diskriminací a s nenávistnými projevy na internetu a tak dále. Jejich terči je příliš mnoho Evropanů. Neefektivní integrační politika uh, vůči migrantům je také jedním z problémů a na něco takového bychom potřebovali větší mandát. Je ale pravda, že stále je toto téma převážně v rukou členských států. Nicméně hlasoval jsem samozřejmě pro. Děkuji. Paní Višněvská tu není, pan Hanen. To taky není, paní Majer. Děkuji, paní předsedkyně. Příliš pomalu jsme jednali vůči Maďarsku a teď musí rada rychle uspíšit postupy podle článku 7, protože tady jde o naše základní společné hodnoty. Řekněme to, jak to je. Byla vyhnána univerzita, akademická svoboda už neexistuje, nezávislost justice je ohrožována, s menšinami se zachází špatně. Morálně a strategicky nesmíme tolerovat extrémně pravicový populismus. Pokud nebudeme jednat, tak budeme spoluviníky toho, že se tě, politické těžiště bude posouvat. Vidíme to v rétorice o tom, že uprchlíci zaplavují Evropu, která je čím dál více tolerovaná a přesouvá se z extrému do běžného veřejného diskurzu. Vidíme to i z historie a vidíme, k jakým hrůzám to vedlo v druhé světové válce. Ustupovat těm, kteří pohrdají našimi principy, to nikdy v historii nefungovalo. Děkuji. Další zprávou je paní Harms, asistence v případě jaderné elektrárny Ignalina. Slovo má pan Žambaský. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasoval proti této zprávě, ne proto, že bychom neměli vyhradit finance na odstavení této jaderné elektrárny, ale proto, že jsem proti tomu, aby Evropská unie vnucovala občanům svoje rozhodnutí. Občané mají právo vzít svůj život do vlastních rukou a Evropská unie by to měla respektovat. Já jsem na straně těch, kdo hlasovali proti diktátu Bruselu před pár lety. Bulharsku je tomu totéž. Evropská unie nedemokraticky vnutila Bulharsku a Litvě odstavení eh, jaderných elektráren. A bylo jasné od samého začátku, že zastavení těchto eh, tří elektráren bylo eh, hloupé a neefektivní rozhodnutí. Navzdory tomu Evropská unie vnutila těmto členským státům svou vůli. Děkuji, pan Faria. Děkuji. Já jsem eh, hlasoval pro eh, eh, odstavení této elektrárny a jedná se o odstavení centra eh, elektráren eh, sovětského technologického typu a to je, myslím, jedinečná příležitost pro Evropskou unii ehm, chopit se kompetencí v oblasti odstavení jaderných elektráren a je to také ehm, eh, na základě principu, kdo znečišťuje, platí, co se týče jaderného odpadu a byl to právě Sovětský svaz, který vnutil Litvě tuto

Ehm, nařízení chrání evropské peníze a riziko eh, zneužití evropských prostředků je vyšší v zemích, které nedodržují právní stát, kde nezávislost justice je ohrožena, kde rozhodnutí jsou přijímána nahodile nebo nezákonně ze strany veřejných orgánů a ehm, kde nejsou přijímány odpovídající sankce a kde lidská práva eh, nejsou plně eh, dodržována, jako třeba svoboda médií. Eh, celá řada rozhodnutí přijatých bohužel v Rumunsko minulou vládou bohužel odpovídají tomuto popisu a správní stát, jestliže právní stát není dodržován, pak jsou ohrožené evropské prostředky a potom toto nařízení umožňuje pozastavit alokaci prostředků a takový stát potom musí eh, platit mm, ty eh, podpory z vlastního rozpočtu tak dlouho, dokud nevyřeší tento problém. Pan čambaský, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasoval proti, protože si nemyslím, že návrh komise vzhledem k tomu, že máme postup podle článku 7, takže se mi zdá, že tento návrh komise je administrativní zátěží pouze to, co tady bylo odhlasováno, eh, se používá pro boj s politickými oponenty. Já si nemyslím, že by za to měli platit evropští občané, protože konečnými příjemci podpory eh, eh, hypokritické evropské podpory vede k porušování pravidel. Třeba v Polsku a v Maďarsku máme jasné příklady tady toho. Zájmy

Tento návrh má tři zásadní nedostatky. Za prvé, komise není apolitická, jestliže nedávno Francie ohlásila, že překročí eh, povolený eh, rozpočtový deficit, komise eh, mu udělila, jí udělila výjimku a my nemáme jistotu, že při posuzování právního státu bude komise přistupovat stejně k Francii a k Polsku. A za druhé, všeobecné formulace v textu umožňují, aby se jejich interpretace v čase měnila. Je možné je použít i proti legitimním krokům politických oponentů. A za třetí, O sankcích má rozhodovat Rada Evropské unie kvalifikovanou většinou. To znamená, že sankce navržené komisí by měly být automaticky přijaté, pokud kvalifikovaná většina rady nerozhodne jinak. Takže rada by, rada by vlastně měla jenom takovou odvolací roli a odvolacího soudu, u kterého málo kdo uspěje. Děkuji. A nyní zpráva o zřízení um, programu v oblasti zdanění paní Makovej. Děkuji. daňová dohoda, která technicky neporušuje zákon, vedla ke ztrátám v roce 2015, ztrátám v výši 200 miliard eur v rozpočtech daňové podvody, úniky, praní špinavých peněz, přeshraniční kriminalita. To je celá řada programů, které umožňují vnitrostátním orgánům vyměňovat si informace a e- expertizy e- za účelem e- Um, jaksi stíhání pachatelů a uh, opětovného získání těchto prostředků. A to je velmi důležité, protože jinak z toho budou, bude žít organizovaný zločin. Boj proti uh, daňovým únikům a organizovanému zločinu je nadále prioritou, protože jinak Eh, bychom museli přijímat sankce jako podle zprávy Savama, protože by zákon nebyl dodržován a politici by byli sankcionováni za to, že eh, jednají eh, proti nejlepšímu zájmu občanů. A nyní zpráv, další zpráva, paní Šojdrová. Děkuji za udělení kolegyně a kolegové já jsem podpořila vznik programu práva a hodnoty. považuji za velmi důležité aby evropská unie podpořila občanské aktivity. je důležité aby se občané setkávali a poznávali se navzájem eh, mezi členskými státy jak na úrovni regionů tak zejména na úrovni měst. Eh, hlasovala jsem také pro to aby byla upravena nová složka která se zavádí hodnoty unie a v rámci tohoto programu by měly být převáděny prostředky eh, z eh, regionů z členských států do centra v případě že členský stát právě poruší zásady právního státu v dané zemi. domnívám se že tady by se nemělo postupovat tímto směrem protože se jedná v podstatě o program finanční který podporuje aktivity a nemělo by se zde rozhodovat o politických záležitostech. děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nepodpořil zprávu o programu práv a hodnot, protože si myslím, že cílem tohoto nástroje je zasahovat do suverenity jednotlivých členských států. A to se také stalo v případě Maďarska a Polska, kdy se zasahuje do jejich suverenity. Já navrhuji, aby nový eh, cíle byly spojené spíš s právním státem a demokratickými principy. Eh, různé nástroje se používají na různých úrovních a zasahují do práv jednotlivých členských zemí. Jako příklad mohu uvést Istanbulskou umluvu, která je přesně takovým nástrojem. A takovéto pokrytecké nástroje by neměly být v rámci tohoto programu přijímány. Děkuji, pan Palme. Děkuji, paní předsedkyně. Politický chaos tohoto týdne eh, nechává dvě skupiny lidí v nejistotě ohledně budoucnosti eh, jednak evropských občanů pracujících a žijících ve Spojeném království a britských občanů žijících v členských zemích. A to jsou zdravotní sestry, instalatéři, učitelé, podnikatelé a, a další lidé a také e, rodiče a prarodiče, sourozenci studenti a studentů a školních dětí. A to jsou skuteční lidé, to není abstraktní soubor problémů. Takže já apeluji na to, aby tento parlament, Evropská unie a britská vláda vyřešili toto, aby se zachovala práva těchto lidí neodkladně. Děkuji a nyní zpráva Komi. Pan Hanen tady není. Paní Anderson. Děkuji. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu spolu s velkou většinou, s velkou radostí. Postní platby za zboží a služby je velký problém pro malý, malé podniky v praxi. Podle Združení malých podniků ve Spojeném království 85 malých podniků hlásí pozdní platby, 17 dokonce říká, že dochází eh, k těm opožděným platbám i po 60 eh, dnech podle eh, příslušné směrnice. Je to nespravedlivé a nebezpečné pro dotčené podniky. Naše zpráva upozorňuje na nutnost řešit tento problém. Nedostatky v legislativě bohužel vede k tomu, vedou k tomu, že opožděné platby eh, jsou nadále obvyklé a je potřeba přijmout eh, pevné kroky proti těm, kteří neplatí včas a je potřeba věnovat zvlášť velkou pozornost eh, veřejným zakázkám a podobně tak, aby netyly z veřejného sektoru. Děkuji. Nyní zpráva Durand, diferencovaná integrace. Slovo má pan Selimovič. Děkuji, paní předsedkyně. Myšlenka diferencované integrace není ničím novým. Máme ji v oblasti bankovní unie, což, není něco, což je něco jiného než Schengen a něco jiného než Evropská unie, než měnová unie ale teď po všech těch krizích někteří říkají, že bychom měli mít diferencovanou integraci. Některé země by se měly integrovat více a jiné méně a měly by zůstat stranou spolupráce. Jako člověk, kterému záleží na Evropské unii, navzdory jejím velkým problémům, bych chtěl varovat před touto myšlenkou. Protože za prvé, být členem Evropské unie znamená učit se kompromisům. Samozřejmě nejste po každé spokojení, ale to nám právě dává sílu eh, eh, společně jednat proti problémům, které máme. Je potřeba respektovat základní hodnoty a principy, které v Unii máme. A samozřejmě je potřeba snažit se řešit globální problémy společně, protože jinak eh, globální problémy řešit zkrátka nelze. Děkuji, pan Nekov. Děkuji, paní předsedkyně. Diferencovaná integrace je eufemismus, který se snaží ospravedlnit více rychlostní Evropu. Evropa se tak dělí na jádro a periferii, na občany první a druhé kategorie. Je to další případ dvojího metru, velice bolestné téma pro mou zemi. Je nelogické bojovat proti dvojímu metru v potravinách a zároveň nepustit Bulharsko a Rumunsko do Schengenu. Jestliže občané těchto zemí si nepřipadají rovní, pak to má negativní dopad na budoucnost Evropské unie. Hovořit o vícerychlostní Evropě v předvečer evropských voleb bude mít nevyhnutelně dopad na volební účast, která nebyla nikdy příliš vysoká. Děkuji, pan Faria. Děkuji. Já jsem hlasoval pro tento návrh, protože si myslím, že tato diferenciace odráží to, co si myslíme. To znamená, že Evropa nemůže ke všemu přistupovat jednotně a musí se přizpůsobit potřebám a touhám občanů. Je potřeba zajistit určitou pružnost, aniž by byla ohrožena rovnost občanů. Je třeba normalizovat situaci a zajistit, že bude možné pracovat s kapacitami členských států a že nevytvoříme dvourychlostní Evropu se stát státy první a druhé kategorie. Je třeba skoncovat s praktikou samovylučování a e, negativní distorze, která ohrožuje homogenitu a e, sociální integraci Evropy. My nemůžeme e, spochybňovat hodnoty Unie, takže není možné otevírat dveře diferenciaci pro budoucnost a Evropa nemůže Eh, diferencovat základní práva a tudíž nelze zastavit eh, boj proti diskriminaci. Děkuji. Eh, paní Ivik, další zprávy. Děkuji, pane předsedo. Jak dát tedy nový smysl Evropě, to je v té zprávě, kterou jsme odhlasovali, to je transparentnost. Rada už si nemůže dovolit pracovat za zavřenými dveřmi a mm, držet vlastně, držovat občany neinformované. Ehm, minulý rok bylo zdůrazněno, že princip transparentnosti musí být zajištěn ve všech fázích legislativních postupů. Je tady konkrétní naděje pro Evropu, aby se stala společným domovem všech evropských občanů, která bude mít mezi svými základy ochranu všech kolektivních zájmů, sociální spravedlnost, boj proti nerovnosti, vývoj společnosti, která bude odolná a v harmonii s celou planetou. Doufám, že díky této naději se Evropa stane transparentní. Děkuji. Přerušujeme zasedání do tří hodin.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 Znovu zahajuji zasedání, zápis ze včerejších zasedání a přijaté texty jsou k dispozici, jsou proti tomu námitky, nejsou. V tom případě je zápis schválen. Dalším bodem pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení směrem na komisi e, týkající se ochrany rýže vypěstované v EU od výboru pro zemědělství. Nejprve má slovo pan Nekov, autor otázky na pět minut. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vážení kolegové, Evropská unie je největší obchodní blok na světě, což je úspěch samo o sobě, ale nebylo by to možné bez jejich občanů v průběhu let. Jakožto hlavní obchodní blok máme určité odpovědnosti vůči jiným zemím. Proto vznikl generální systém preferencí, což je správný přístup, který umožňuje zemím generovat ekonomický růst a možná jednoho dne se stát rovnocenným hospodářským partnerem. Musíme ale mít na paměti, že výrobní náklady jsou v mnoha případech nižší než v Evropské unii. Standardy zemědělských produktů jsou mezi nejvyššími na celém světě, nejli úplně nejvyšší, což má dopad na atraktivitu zemědělství v Evropě. Pěstování rýže v Evropské unii se koncentruje do několika zemí a výrobci rýží v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Řecku, Francii, Maďarsku a Rumunsku a také v Bulharsku, odkud pocházím já, jsou bohužel mezi těmi, na které dopadá tvrdě nárůst bilaterálního obchodu mezi Evropskou unii a dvěma zeměmi v jihovýchodní Asii. Na prvním fóru Evropské unie o rýži před třemi lety v Miláně zástupci různých sektorových organizací ze sedmi členských států se dohodli, že potřebujeme nový přístup k produkci rýže v Evropské unii. Neměli bychom zapomínat na to, že pěstování rýže si žádá zdroje, jako je například voda. A na vodu jsou standardy. Je také potřeba pracovní síla. Na pracovní sílu máme také standardy. Potom technologie. I na technologii máme standardy. To všechno znamená, že pěstování je drahé. Evropském parlamentu podporujeme standardy a požadavky, protože chceme uchovat úrodnou půdu a čistou vodu pro příští generace. Nejsem si ale jistý, jestli správnou cestou je levný import, protože zdroje v jiných částech světa musí být chráněny úplně stejně jako v Evropě. Logicky rýže dovezená ze třetích zemí do Evropské unie by měla splňovat sociální a environmentální standardy. Pokud jde o Myanmar a Kambodžu, ekonomický efekt systému GSP je velmi silný objem mezi těmito dvěma zeměmi, objem obchodu mezi těmito dvěma zeměmi a Evropskou unii v letech 2015 až 2017 vzrostl, což znamená, že přístup je správný. Bohužel ale některé evropské sektory byly postiženy více než jiné negativním způsobem. Jedním z těchto sektorů je pěstování rýže. A proto jménem Výboru pro zemědělství bych rád zahájil debatu o dovážení rýže ze třetích zemí, zejména pak z Myanmaru a z Kambodži. Jsem rád, že jste tady, paní komisařko, protože společně můžeme vyslat pozitivní signál evropským pěstitelům rýže. Spolu s kolegy vítáme rozhodnutí Evropské komise zavést nové předpisy pro dovoz rýže z těchto dvou zemí, který má být v platnosti od zítřka, od 18. ledna. Dnešní zveřejnění v úředním věstníku Evropské unie je výsledkem tvrdé práce pěstitelů rýže a také samozřejmě Evropské komise. Jistá studie o dovozu rýže indika, která pochází z Kambodži a z Myanmaru v období 2012 až 2017, nastínuje tendence, které tento sektor v Evropě zná velice dobře. Import z těchto dvou zemí eh, se zdvojnásobil za tuto, obvod, za tuto dobu. Ale zároveň došlo k obrovskému nárůstu dovozu z Myanmaru od 2000 tun v roce 2012 na 63 000 tun v roce 2017. To je růst o 300 což je obrovské číslo a patrně to tak nezůstane. Nízké výrobní náklady v Kambodži a Myanmaru jsou jedněmi z faktorů, které vedou k poklesu eh, produkce evropské rýže, která poklesla o 40% za těchto pět let. Což v nás vzbuzuje obavy. Samozřejmě, že dochází k určitému prodlení v komunikaci s našimi jihoasijskými partnery. Já si myslím, že spolupráce by měla pokračovat a vítám návrh zavést na příští tři roky clo na rýži. Domnívám se, že progresivní snižování těchto cel nabídne úlevu evropským pěstitelům rýže. Evropský průmysl jasně podporuje toto opatření a já jsem velice rád, že přestože nejsme stejného názoru jako Evropská komise, a řečník je přerušen. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, Kambodža a Myanmar eh, jsou příjemci programu Everything But Arms, který zavádí eh, cla a kvóty pro přístup eh, těchto zemí na evropský trh. Je to součástí eh, z našeho schématu pro rozvojové země. Nicméně podle předpisů eh, nařízení GSP může komise dočasně znovu zavést společné clo na ochranu určitého sektoru, pokud je nějaký produkt dovážen v, objem, v takovém objemu nebo za takovou cenu, že to způsobuje problémy evropskému sektoru. A na základě žádosti osmi eh, členských států a jejich pěstitelů rýže zahájila komise šetření týkající se rýže indika z Myanmaru a Kambodži. Zjištění z tohoto šetření eh, říkají, že, že ano, dochází k takovému importu rýže, že dochází k poškození rýžového sektoru v Evropské unii. Import rýže indika z Kambodži a z Myanmaru za poslední roky značně vzrostl. Import z Kambodži se zvýšil o téměř 100 tisíc tun a z Myanmaru o 60 tisíc tun což představuje obrovský nárůst podílu na trhu z 15 na 25 u Kambodži a z 0 na 6 pro Myanmar. Dovozní ceny byly mnohem nižší než ceny v EU a výsledkem je, že evropský sektor ztratil velký objem produkce a podílu na trhu. Proto je oprávněné, aby byla zavedena ochrana opatření a komise znovu zavede společný, eh, společný celní režim, což bude 175 euro za tunu rýže v prvním roce a 125 eh, euro za rok ve třetím roce. Eh, toto bude tedy opatření na tři roky a může být prodlouženo pouze v řádně odůvodněných případech. Toto opatření eh, přinese úlevu eh, evropskému ryžovému sektoru a umožní mu přizpůsobit se novým tržním podmínkám. Komise přijala včera prováděcí nařízení a rozhodnutí bylo zveřejněno dnes ráno. Děkuji vám, vážení poslanci. Děkuji paní komisařko Malmström a nyní má slovo pan Erdeš na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko, má země, Maďarsko, je na severní části pásu pěstujícího rýži. Rýže představuje velice důležitou část produkce. Je to náročnější ča- část plodin. To znamená, že poskytuje práce i v regionech, kde je velká nezaměstnanost. Navíc je to důležitý aspekt z hlediska životního prostředí a využití půdy. Stejně jako v jiných odvětvích zemědělství, i zde musíme zajistit spravedlivé pracovní podmínky pro producenty působící v oblasti rýže. Dumpingové ceny z Kambodži a Myanmaru podkopávají základní principy. a podporuji ústní otázku a chci apelovat na komisi, aby neprodleně zahájila obecné řízení podle článku 22 na řízení GSP. Děkuji na tři minuty, pan Mamikin. Uh, Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, vážený autore uh, ústního otázku. Uh, Dovoz rýže z Kambodže a z Myanmaru je velice citlivou otázkou, která nás trápí poslední dva roky. Já vím, že evropští producenti rýže se stále více vyslovují k porušování eh, lidských práv v Kambodži a v Myanmaru a navazují tuto otázku i na ustanovení GSP+. Všichni víme, že obecné preferenční schéma spočívá v tom, aby se přispívalo k vymícení chudoby v daných zemích, za druhé, aby došlo k podpoře eh, regionálního rozvoje a dobré veřejné zprávy. A za třetí, aby došlo k zajišťování dodržování lidských práv. A já vím, že pokud to, to, tuto klauzuli zapracujeme do obchodních dohod, tak to bude znamenat, že v případě porušení budeme moci se odvolat na eh, ustanovení GSP. Ale není to také morální otázka, když eh, ukazujeme prstem na pracovní standardy v Asii až teprve poté, co jsou dotčeny evropské země. Já se domnívám, že to je zvláštní. To schéma cokoliv kromě zbraní. To je preferenční záležitost a my musíme myslet na to, že pokud jde o takovéto výjimky, tak to je naše právo, nikoli povinnost. A já navrhuji, aby Evropská komise se soustředila na to, jakým způsobem jsou naše obchodní dohody naplňovány Nakonec principy lidských práv jsou vlajkovou lodí Evropské unie a my nemůžeme narušit naše mezinárodní právní vztahy tím, že dáme zapravdu těm, kteří zneužívají pracovníky. To nakonec bychom se eh, z, dostali do situace, že bychom porušili naše původní principy. A já si myslím, že tohle je to, čemu jsme se jednou uh, přislíbili a já bych tady apeloval na komisi, aby postupovala v tomto duchu. Preferenční principy EBA, ty ty se naplňují tehdy, pokud náš partner dodržuje lidská práva. 16. března 2018 komise zahájila řízení, aby zjistila dopad eh, dovozu rýže. My v Evropském parlamentu očekáváme výsledky tohoto řízení, abychom věděli, jak vypadá předvídatelnost celého odvětví. Jde o hodně. V Itálii jde o 4600 farem. Je to obrat vyšší než milion, miliarda euro. To jsou společnosti, které jsou velmi dotčeny a já bych chtěl, abychom byli schopni se odvolat na GSP Plus a chránit tak příslušné společnosti, které budou schopny se spolehat na předvídatelnost dovozu a bude možné také se spolehnout na pracovní podmínky, které musí být v daných oblastech dodržovány. Děkuji. Děkuji kolega Maminens. Nyní má slovo kolega Zambacky na dvě minuty. Pane předsedo, děkuji. Paní komisařko, vážení kolegové, Dovolte, abych nejprve pogratuloval eh, kolegovi, který položil tuto otázku, Manekov. Eh, já to, to otázku vnímám jako povinnost, kterou eh, bychom všichni měli pocitovat, totiž chránit naše producenty bez ohledu na to, z kterého jsou členského státu, protože tito lidé pracují, generují HDP, platí daně a platí do rozpočtu státu. Samozřejmě dovoz by měl vždy odpovídat standardům, tak aby nebyli ohroženi místní producenti. A to se právě děje. Masivní dovozy ze dvou zemí vytvářejí riziko pro místní producenty. Lidská práva v těch dvou zemích nejst, neodpovídají standardům, jaké požadujeme. Na každé schůzi um, mluvíme o, slyšíme o zprávách o těch dvou zemích: Myanmar, Kambodža, máme diskuse, přijímáme rezoluce a současně dovážíme jejich rýži a další produkty, které ohrozují naše producenty. Proto bychom se měli vyhýbat dvojím standardům, eh, které jsou ve prospěch producentů v jiných zemích a očekává od nich stejné standardy jako od našich vlastních producentů. Jinak bychom vytvářeli mnoho problémů pro své vlastní producenty. Oni musí Eh, respektovat přísné standardy a nemohou soupeřit na úrovni ceny. Zavedení tarifu je nutné. Nyní na dvě minuty. Kolega Zampacky, připustíte dotaz pana Šošněse? Prosím. Prosím. Chci se zeptat, ehm, jste mluvil o standardech a to je stejná otázka, když ehm, se to týká východoevropských nebo západoevropských zemích. Všechno mobilita, dumpingové ceny. Není tady trošku pokrytectví, eh, když mluvíme o těch standardech, když se podíváte na to, co se děje v EU? Já souhlasím, že jsou dvojí standardy a pokrytectví v rámci EU. Nicméně eh, tady se jedná o ochranu zájmu bulharských, maďarských, polských producentů. My musíme být jednotní, když hájíme naše zájmy v EU. Ano, máte pravdu, jsou dvojí standardy v rámci EU. Děkuji. Nyní na dvě minuty paní Bilbao Barandika. Mm. Děkuji. Po eh, rozhodnutí v eh, středu je obzvlášť hodné pogratulovat Evropské komisi protože eh, podle španělského přísloví Brusel zajistil, že nepřevaříme rýži. Eh, tedy mm, mm, nerozhodnout včas. Eh, Brusel reagoval rychle a evropská suverenita byla využita na ochranu evropské produkce před třetím státem. Takto bojujeme proti um, euroskepticismus, že ukážeme všem v Lombardii, v Piemontu a jinde, že Evropa je užitečná. Vysvětlíme, že ta záruka je trvalá. Jenom jednotně jako Unie jsme schopni čelit výzvám dovozu, které narostly o 40 za pět let s jasným dopadem na podíly na trhu, produkt, úrovní produkce, ten pokles byl nějakých 10 až 30 v závislosti na regionu, což mělo dopad na pracovní místa a ziskové marže. Takovéto dopady na tyto parametry, to je přesně to kritérium, eh, které potřebujeme. Takto budujeme Evropu. Musíme také posílit pozici evropských farmářů v tom hodnotovém řetězci, ehm, aby mohli inovovat, participovat v distribuci, ve zpracování. A tento typ dovozu by ehm, bude méně běžný. Takže vítáme toto opatření. Bojujeme proti euroskepticismu, že budeme publikovat, eh, zveřejňovat zprávy o tomto opatření a pomůžeme našim producentům spolupracovat a používat jiné kanály které eh, mm, eh, budou využívat naše eh, producenty. Děkuji. K jednacímu řádu. Pane předsedo, není to nás tady mnoho v této diskusi. Mnoho řečníků, z níž já, k nímž já nebudu patřit, si dalo hodně práce se svými příspěvky. Jménem tedy národů Evropy žádám, abyste byl mm, méně agresivní při redukování řečnické doby. Dnes to, fakt, dnes to opravdu není nutné a vy byste to měl vědět. kolego, já se vždy snažím tuto schůzi vést vyváženě, dělám příležitostně kompromisy, ale když frakce a e, konference předsedu považují za správné přidělit té diskusi více času, tak by to udělali. My máme prostě časový rámec, řečnická doba se rozdělí frakcím. Je to i otázka kolegiality, aby e, se každý připravil na to, kolik má minut. Není možné, aby pak poslanci e, si vzali tři minuty a připravili si to na osm minut a já bych je pak nechal 10 minut mluvit. Pak by z toho někdo měl výhodu, eh, ty, kteří bych nepřerušil. Paní Begin, o tom nemusíme vést tedy diskusi. Paní Begin, nevidím, takže kolega Elisen na dvě a půl minuty. Voorzitter, dank voor het woord vandaag wordt eens te meer de onmetelijke hypocrisie van de europese unie duidelijk. Zase je tady vidět ta, to obrovské pokrytectví Evropské unie. Velká většina parlamentu hlasuje proto, aby už nebyla žádná cla a aby k nám proudila levná rýže z jihovýchodní eh, Asie. Tím pádem přicházejí o zisky pěstitelé z Itálie a dalších eh, zemí a teď najednou eh, je to jinak, protože eh, tady jde o typický pokrytecký kapitalismus Evropské unie. Evropská unie eh, takovýmto uvolňováním cel způsobila obrovské škody vlastním zemědělcům. A paní komisařce bych chtěl říci, skoncujte s tím. Přestavte, před, přestaňte s takovýmto zvýhodňováním takzvaných rozvojových zemí a eh, přestaňte také eh, odebírat evropským pěstitelům rýže vodu. Měli byste vrátit podíly na trhu tam, kam patří jsem jinak, eh, souhlasím s tím, co říkají kolegové, ale myslím si, že je to trošku eh, přehnané, pokud jde o to, že bušíte kladívkem hned po deseti sekundách. Já si také myslím, že nemusíte být až tolik přísní. No. Já nejsem přísný, já se pokouším o rovné zacházení. Nicméně kolega Jakovčič se přihlásil Povolíte mu otázku? Pane Jakovčiči, prosím. Mikro. Poprosím o mikrofon. Hovoříte zde o pokrytectví v Evropském parlamentu. V podstatě to nám ukazujete, takže já chápu, chápu. A nemyslíte se, že pokrytoství patří do vaší politické frakce, kdy paní Begin z s pěti hvězdami, která byla původně v italské vládě, tady není. Takže za nás za, eh, nikdo nehovoří. Nemyslíte si, že to je pokrytoství, že tady nikdo není za italské producenty? Děkuji. Ja, dank für die vraag. Eh, Děkuji za tuto otázku. Pokrytecké je především to, že kladete zrovna vy tuto otázku. Z těch 27 poslanců je tu přítomno asi 10 a e, já jsem se tu vyslovil pro italské zemědělce, kteří tu zastoupení jsou. Takže to je zkrátka neustále to tež. To není jenom rýže. Totež je s dalšími pravidly Evropské unie. Některé členské státy by měly být schopny něco takového vyjednat bilaterálně nebo multilaterálně nějakou dohodu, aniž by všechno neustále muselo probíhat pod záštitou Evropské unie. Děkuji, pane Elisene, a nyní na jednu minutu pan kolega Sošněř. Samo to, Děkuji. Hodně se zde hovoří o rýži. Ale jsou další obiloviny, další typy zrn, kter, o kterých se můžeme bavit. O, můžeme hovořit o dalších produktech. Chceme chránit i další producenty, ale to není hlavní cíl. Hlavní povinnost eh, z naší strany je povinnost vůči spotřebiteli. Spotřebitel v 28 členských státech, který musí platit za dražší rýži. To je to důležité. A my se musíme ujistit o tom, aby ceny šly dolů. Rýže nesmí být příliš drahá z hlediska spotřebitele. To by měl být ten tlak. Pokud se nevyplatí pěstovat rýže, tak by měli pěstovat něco jiného, ale v prvé řadě musíme hovořit o spotřebiteli. Na toho musíme pamatovat v první řadě. A my víme, že producenti mimo Evropskou unii vydělávají v Evropské unii a my víme, že v této věci se zvláštně vyjadří socialisté. Řečník byl ukončen. Děkuji. Takže eh, já jsem také eh, před, nechal přetáhnout řečnický čas o 25%, což není v pořádku. I za to určitě schytám kritiku. A eh, k mé praxi patří, že když kolegům dávám příležitost přetáhnout čas, tak už jim nedám modrou kartu potom. Tím pádem má slovo rovnou pan Pospíšil na dvě pane předsedající eh, to je velmi zajímavá debata jakým způsobem má evropská unie zaujmout postoj eh, k producentům rýže ve třetích státech. já jsem velmi pozorně poslouchal paní komisařku rozumím tomu že se nakonec komise rozhodla pro uvalení dovozních cel

Eh, tu cenu, tu cenu nebo, ne, nebo na ty hodnoty, které se snažíme chránit

Děkuji, pane předsedo. Zemědělství je citlivé odvětví, musíme ji chránit a já jsem spokojen s tím, že většina členů z jednotlivých eh, frakcí se zaměřuje na producenty bez ohledu na odvětví, kdy chceme dodržet všechny eh, přísné předpisy. V Evropě pěstujeme rýži tisíce let. Rýže se hrává velice důležitou roli v stravovacích návycích Evropanů a také vytváří řadu pracovních příležitostí a proto si myslím, že možnost členských států podpořit zvázaností eh, na půdu eh, své zemědělce je logický krok. A poslední vývoj ukázal, jak citlivé je toto odvětví a jak je ohroženo. A proto doufám, že v rámci dalšího programovacího období v rámci nové společné zemědělské politiky budou producenti odpovídajícím způsobem podpořeni. Tyto plodiny mají příznivý dopad na producenty, na spotřebitele i na eh, venkovské regiony. Bulharští producenti jsou zklamáni, protože na období 2014 až 2020 se jim nedostalo žádné dodatečné podpory na pěstování rýže a tím pádem eh, oblasti, kde se pěstovala rýže 600 let, v Bulharsku, v tuto chvíli už přechází na takzvanou monokulturní produkci, což eh, je něco, co ohrožuje konkurenceschopnost. Navíc ta dochází k ústupu produkce, což má zásadní dopad na evropskou ekonomiku. A vývozní um, kvantity na to jen poukazují. A proto bych chtěl apelovat na zajištění podpory vázané na půdu, jako tomu bylo na začátku, na úplném počátku programovacího období. Děkuji vám. Děkuji a poprosím pana Jakovčiče. Prosím, mikrofon. Děkuji. Já bych chtěl vyjádřit podporu všem, kteří se vyslovili a kteří chtějí chránit evropskou produkci rýže a evropské producenty, evropské zemědělce. Ti musí používat ochrany proti nekalé hospodářské soutěži a my musíme dosáhnout toho, aby ta konkurenceschopnost byla dána. Já znám dobře situaci v Itálii, vím, jak zde vypadá pěstování ryže, jaké kroky konají zemědělci i vůči komisi. A pokud jde o přijetí tohoto rozhodnutí, tak mně se zdá, že je to velice příznivé rozhodnutí, které se ubírá správným směrem. A proto jsem nakonec byl velice zklamán tím, že se sem nedostavili ani italští poslanci poslanci Legáči, Kostela a další, nedostavila se ani opozice. Když komise podnikne nějaký dobrý krok, tak ti, kteří patří mezi populisty, se najednou nedostaví, protože nechtějí říct tu pravdu. A italští producenti musí tu pravdu slyšet, aby měli možnost se seznámit s tím, jak komise postupuje, jak chce zachránit produkci rýže v Itálii. Děkuji. Děkuji vám. Nikoho do KHDI nemám a tím pádem na závěr debaty dostane slovo paní komisařka Malmström za komisi. Vážení poslanci, já vítám tuto debatu, i když se koná poměrně pozdě. Někteří z vás žádají, aby komise zahájila vyšetřování toho, zda dochází k nárůstu eh, importu rýže z Kambodži a Myanmaru. My jsme ho už provedli a konstatovali jsme, že ano, eh, import velice vzrostl a je škodlivý pro evropský rýžový sektor. A proto jsme se rozhodli zavést tyto pojistky a budou znovu zavedena cla. My jsme tedy vyslechli Evropský parlament. Režim eh, Everything but Arms dává bezcelní přístup na evropský trh některým nejchudším zemím na světě, na produkty kromě zbraní, což je důležitým hnacím faktorem pro ekonomiku mnoha zemí, včetně Kambodži a Myanmaru, a eh, pro jejich ekonomický růst v posledních letech. Jsou tu ale vestavěné pojistky a jsou tu podmínky. Domníváme se, že opatření, která jsme nyní schválili, správ, jsou správně vyvážená mezi eh, zájmy eh, programu Everything But Arms a zároveň mezi našimi zájmy eh, pomáhat pomocí obchodu nejchudším zemím. Otázka lidských práv, na kterou upozorňujete, je paralelní. Tady nejde o to, abychom, post, abychom trestali země za porušování lidských práv. V v Kambodži a Myanmaru jsou opravdu vážné problémy s lidskými právy. Komise zahájila postupy eh, na případné odebrání preferencí Kambodži a i Myanmaru jsme poslali notifikaci, že by se to mohlo stát. To je ale procedura, která běží eh, na jiné koleji a já velice ráda budu i o tomto vývoji referovat Evropskému parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji paní komisařko Malmström, tím je rozprava u konce. Zápis z tohoto zasedání bude k dispozici ke schválení na příštím zasedání Evropského parlamentu a pokud nejsou žádné námitky, chtěl bych uzavřít toto zasedání. Usnesení budou eh, předána příslušným osobám a místům. Eh, přerušuji zasedání a přeji vám šťastnou cestu domů a zasedání je tímto u konce.